finalization of those legislative acts because those are really designed to address to je totiž navrženo proto, aby se to věnovalo všem věcem, které identifikuje tento dokument. Jenom pár drobností, které také zazněly ve spojení s údaji a přístupu k informacím. Zpráva o stavu energetické unie se objeví v listopadu toho roku a bude tam také nějaký dodatek z fakty ze všech členských států ve smyslu, kde se nacházejí ve vztahu k plněním definovaných cílů. Já bych tedy doporučila podívat se na to a samozřejmě my se také díváme a aktualizujeme posouzení těchto informací Některé informace o nových technologiích se používají v nejaktualizovanějších verzích. Jenom poslední věc ke zprávě, governance. To je pro nás, nebo vlastně pro všechny v této místnosti velmi zajímavé. Dnes odpoledne máme e, schůzku generálních ředitelů pro energii a klima, abychom ještě lépe spolupracovali protože nemůžeme nikdy dostatečně zdůraznit důležitost těch národních plánů. Je třeba zajistit, aby všichni, koho se to týká, hlavně investorská komunita, měli představu, jak ty plány budou v členských státech v příštích letech fungovat, tak abychom mohli splnit své svíti. Přetahla jsem tedy 18 vteřin přes limit, ale děkuji vám. Děkuji. Děkuji, paní Sonnenberg. Také už tady zaznělo pár věcí, takže já to snad stihnu pod dvě minuty. Z hlediska ochrany klimatu je to pro nás velice důležité, je třeba se soustředit na politické priority, pařížskou dohodu a její implementaci. Všechno to je v souladu s naším posouzením, jak kolegyně řekla, je to důležité, abychom sledovali legislativní debatu jak v radě, tak v parlamentu a jsou v té auditní zprávě velice zajímavé prvky, které mohou inspirovat naši budoucí práci. Také si vážíme faktu, že se tady e, sleduje politická realita v členských státech, co se má dělat na úrovni EU, co je kompetence EU v oblasti energetiky a klimatických e, záležitostí a co je otázkou národních kompetencí. A samozřejmě my si vážíme toho, že auditoři jsou nezávislí, mají své specifické zájmy, ale myslíme si, že by to mohlo stimulovat debatu ve věci klimatu a energie. A pak jsou tady také příležitosti, šance a můžeme mít komunikaci s občany, se všemi účastníky, tak, aby to eh, podpořilo pochopení a vůbec povědomí. Děkuji vám. Myslím, že ta doporučení tady obsažená jsou dobrá. Dobrá. Myslím, že teď mohu skončit ten bod. Pane Jevo, strašně chcete promluvit? Tak za minutu, prosím. Zkusím to, jak to jenom půjde krátké. Musím eh, se ozvat s pár myšlenkami. Já si myslím, že to je zpráva, která je nejenom na seznamu naší běžné rozpravy, to je zpráva týkající se něčeho úplně zásadního pro EU, a to jsou klimatické změny. Jsme teď uprostřed rozpravy o všem týkajícím se klimatických změn, vedou se úporné rozpravy a je důležité vědět, kde jsme v dosahování svých cílů. A tato zpráva eh, jasně hovoří o tom, že dosáhnout cílu 2030 nebo 2050 bez nějakých zásadních změn nebude možné. Já si myslím, že Tady ve výboru KONT se v podstatě posunujeme z toho, že se přestáváme soustředit na nějaké mimořádnosti, posouváme se k tomu rozpočtovému přístavu a tak by to mělo být. Je tady opravdu spoustu peněz, je to pro EU velice důležité a potřebujeme opravdu velice podrobnou rozpravu k tomuto bodu. Děkuji. Děkuji, pane Javore. Ano, v tom pracovním dokument bude rozdán členům Vím, že je tady celá řada zpráv o tomto tématu, pak se k tomu tedy později vrátíme, až budeme mít čas na delší rozpravu k tomuto tématu. Paní Schmidt, chcete se vrátit k něčemu z těch bodů, jinak bych to ukončil, poděkoval zpravodajům a prosím mm, o tu prezentaci, než půjdete na výbor ITRE. Děkuji vám. Máme spoždění pouhých 5-6 minut a dostaneme se tedy k bodu 5 pořadu jednání, což je workshop o auditní reformě POST 2020 Mission Possible. Tam by asi měl být spíš otazník zatím. Je to možné? Dobrá, je to možné. Uvidíme to, jak to bude v rozpravě. Eh, Kolegové, program máte v rukou před sebou. První body jsou přivítání a úvod. Paní Gresle tady není, to znamená, já to vezmu stručně. Všechny vás vítám na tomto workshopu. Audit to je věčný problém. Je třeba najít rovnováhu mezi tím, aby se zajistilo, že unijní prostředky se vydávají rozumně, ale zároveň je třeba zajistit, aby to pro žádatele a příjemce nebylo administrativně přes příliš náročné. Stejně tak musíme mít různá různé měřít, různá měřítka, jak budeme sledovat výkon a také soulad s pravidly. Je tedy potřeba, abychom věci zjednodušili, jak jen to půjde, abychom měli nějaký jednotný audit, single audit nebo jednotnou auditní metodu, tak aby větší audity byly směřovány tam, kde se skrývají větší rizika. O tom teď budeme hovořit a doufejme, že tento workshop osvětlí ty věci. To byly úvodní poznámky a pan Novakov byl zpravodajem k tomuto tématu pro tento workshop. Děkuji, pane předsedo. Rád vás tu všechny vidím a vítám na workshopu, který se bude věnovat reformě auditu po roce 2020. Když jsem dnes ráno šel do parlamentu, tak jsem si říkal, co je třeba udělat, abychom se vyhli tomu dalšímu workshopu a dalšímu slyšení a zase dalšímu. Podívejme se na to. Je to věc, která se v parlamentu děje dost často velké množství událostí tohoto typu, i když jsou důležité, jsou to různá témata, publikum je různé, ale říkala jsem si, že až budu dnes odcházet, až budeme dnes odcházet a měli bychom si odnášit jednu jasnou myšlenku, která by se snadno převedla do praxe, tak by to bylo dobré. A je to tak, když máme dobrý nápad a já nějaký mám a podělíme se o něj, tak budeme mít každý dva není to stejné s něčím jiným, ale když se podíváme na výměnu myšlenek a nápadů, tak eh, si myslím, že je to docela na čase, protože záhy v řádu měsíců nás čeká zásadní rozprava o budoucím víceletém rádu, víceletém rámci finančním a to bude doba, kdy se tam budeme muset věnovat i otázce auditu. Protože nejde jenom o to udělat rozpočet a být advokátem toho či onoho programu, to není kompletní obrázek. Celý obrázek uvidíme, když se na to podíváme pohledem příjemců příjemci nejsou ti, kdo prostě skonzumují nějaký projekt. Oni pak podléhají auditům, kontrolám a tak dále a tak dále. Tedy, aby bylo možno usnadnit jim trochu život a přesto zajistit, že vydávání unijních peněz je v pořádku, je třeba mít koherentní přístup a to s to bude po mém soudu zahrnovat totální reformu auditu. Ehm, nevím, jak se tomu všemu nakonec bude říkat, ale řekněme Single Audit Plus, jednotný Audit Plus. To se mi objeví v mozku, když si říkám, proč jedno, jeden příjemce má být kontrolován opakovaně několikrát z různých stran. Národními orgány, auditními orgány, evropskými orgány. Slyšel jsem o několika případech, že jeden příjemce, abych byl konkrétní, bylo to v sektoru dopravy, byl na naraz kontrolován pěti různými orgány. Jeden jeho projekt. ten člověk eh, implementoval projekt, aby dosáhl cíle, a nebo se musel soustředit na to, aby odpovídal na otázky auditujících orgánů a inspektorů. No, když to říkám, tak tím rozhodně nechci říct, že bychom měli rezignovat na audity a rezignovat na přísnou kontrolu toho, jak se peníze vydávají. To rozhodně ne. Ale říkám, že bychom to měli dělat s menšími zdroji a co nejšikovněji. To by bylo možné, kdyby došlo k přesunu směrem ke kontrole opínající, opírající se o riziko, risk-based co myslím? Co tím mám na mysli? Za pět let v programovém období jsem si jist, že lidé, kteří mají v komisi na starost eh, zprávu projektu, asi budou znát většinu těch příjemců, protože ti žádají po druhé, po třetí a takových je mnoho. Pokud máme příjemce, který už prokázal, že nechybuje, projektech nebo který třeba je defrauduje. A samozřejmě je na místě takového člověka s podezřením lépe sledovat. Možná, že když víme, že se dopustil v minulosti nějakých hříšků, stojí za to ho kontrolovat více, ale když jeho soused, příjemce, třeba má pátý, šestý, sedmý řad, projekt v řadě, všechny skvěle fungovaly, všechny skvěle provedl, tak pak možná by stálo za zvážení tohoto příjemce kontrolovat, řekněme, lehčím způsobem nebo jednodušším já vím, že některé z těchto myšlenek mohou znít revolučně. Když přijde na rozpočet, musíme ale být konzervativní. Možná eh, na mě působí duch poslední eh, zprávy o stavu Unie. A to proč? Protože bychom měli být trochu odvážnější, ve svých prohlášeních. Jsem si jist, před 30-40 lety, když někdo poprvé zmínil myšlenku jednotné měny v Evropské unie, eurozóna, euro, Myslíte si, že na začátku to všechny nadchlo a souhlasili? Já myslím, že ne. Nemyslím si, že bychom měli eh, ne se do toho vrhnout po hlavě, ale přece jenom zamyslet se nad tím. A podíváme se na ta procenta, procenta podvodů nebo zbytečných projektů, které platila EU, tak když to neuděláme, tak tím nahráváme populistům a antievropské retorice. Tedy, jak jenom můžeme, měli bychom dát síly dohromady, a podívat se, jak se dají věci zjednodušit, jak to může lépe fungovat, protože já si myslím, že prostor na vylepšení tady opravdu je. A mohu pogratulovat účetnímu dvoru a jeho zástupci panu Lazaru, pogratulovat k poslední zprávě. nebudu tvrdit, že sleduju vaše zprávy posledních deset let nebo déle, ale tahle zpráva byla opravdu daleko analytičtější. Nebyla to tedy jenom čísla, kde by bylo, zkontrolovali jsme 500 projektů a z těch 500 25 dopadly špatně, v pěti případech došlo k podvodu, v 15 byly chyby, a tak dále a tak dále. 97% z těch bilionů byly implementovány podle zákona a tak dále. Ano, ale jaký je vůbec důvod pro existenci těchto projektů, aby ty zdroje existovaly? Tak důvodem existence není, aby byly mm, vydány v souladu se zákonem. Důvodem existence je dosáhnout cíle a ten cíl by měl mít dvě části aby členské státy zbohatly a aby lidé mohli lépe žít. Pokud jeden z těch dvou cílů není splněn, tak ten projekt nedává smysl, i když může být v souladu s předpisy a s právem. To tedy říkám. Jsem si jist, že mezi řečníky, a určitě to uvidíte v jejich eh, životopisech, já mám velká očekávání, Politická stránka je jedna věc, expertní stránka je druhá věc. Uvidíme tedy, jak daleko se dostaneme, jak rychle to můžeme udělat a kolik z toho za něco stojí a kolik z toho za nic nestojí. Já jsem si jist, že takový vzájemný poměr tady určitě existuje. Nechci teď už si nárokovat více času a předám slovo dalšímu řečníkovi, a začneme zástupcem Evropského účetního dvora, panem Lazaru. Jsem si jist, že většina z vás pana Lazaru zná. On je z účetního dvora, věnuje se eh, mimořádným zprávám a mnoha dalším věcem. Pane Lazaru, máte slovo, prosím. Děkuji, pane Novakov, pane předsedo, pane Volnem, eh, pane zpravodaji, pane Novakovu, eh, dámy a pánové. Tento workshop je pro nás příležitostí, abychom si vyměnili názory s klíčovými osobnostmi legislativního procesu. Pane Vone, pane Novakov, um, tento workshop dále rozvíjí rozhovory, které jsme vedli na interparlamentárním setkání s členy národních uh, států a um, tady uh, komise je velmi zodpovědná, ale auditoři v členských státech tady hm, velmi eh, přispívají eh, k řízení a k zodpovědnému řízení. Když se zamyslíme nad situací nad rokem 2020 a příležitosti i možné, možná úskalí, musí být samozřejmě zanalizovány. Teď již vnímáme určité příležitosti eh, v tom eh, systému eh, kontrol v roce 2018 až 2020 Eh, účetní dvůr přijal tedy strategii pro toto období 2018-2020 a tam jde eh, právě eh, o využívání zákonnosti a řádnosti informací, které poskytují auditoři. Tady jde o to, že je potřeba získat důvěru. Důvěra není něco, co je bezpodmínečně dáno. Tady je potřeba být v souladu s pravidly a za peníze musí být poskytována hodnota. A já si myslím, eh, že ehm, řízení ehm, manažerských informací o dobré zprávě a vynakládání peněz v členských státech eh, si vyžaduje, abychom měli vhled do věcí a já mohu říci, že v tuto chvíli se ubíráme správným směrem, eh, pokud jde o přibližování se dlouhodobému cíli ale po roce 2020 budeme potřebovat následující. Já souhlasím s názvem uh, z workshopu, že potřebujeme Mission Possible, nepotřebujeme žádnou revoluci, ale potřebujeme, abychom tady měli určitou evoluci hm, postupnými kroky. Jak by měly být tyto kroky vypadat, eh, tak o tom budu hovořit. Máme tady zvláštní zprávu o eh, zprávě z roku, nebo řízení z roku 2016 a Evropská komise by tady měla před vložit eh, podklady eh, pro eh, tyto zprávy. Balíček integrovaných zpráv by mohl být takovým základem, pokud nám bude předkládán včas pro kontroly auditní a kontroly konzistence. A tady by vše mělo vycházet ze sdíleného vynakládání prostředků a sdíleného sledování těchto věcí a tady je potřeba prověřit a zkontrolovat a zhodnotit eh, práci kontrolních orgánů, certifikačních orgánů a auditních orgánů. Toto jsme uvedli také eh, v naší výroční zprávě za rok 2015. Současná legislativa představuje dobrý základ pro tuto činnost, ovšem v naší nedávné zvláštní zprávě o certifikačních orgánech jsme identifikovali oblasti, eh, kde je potřeba tuto, tento dobrý základ eh, v praxi ještě um, upevnit. A v další zprávě se budeme zabývat um, Eh, komise eh, musí mít dostatek času na hodnocení, to znamená, že auditní zprávy musí přicházet dříve. A v tuto chvíli to probíhá tak, že docházelo k určitým spožděním v předkládání zpráv komise, protože příliš mnoho auditních zpráv přicházelo později, než bylo naplánováno, protože se tam využíval čas pro mimořádné eh, události. A jakým způsobem tedy udělat věci tak, aby po roce 2020 tady byla ta mission possible, aby naše úkoly byly splnitelné? Ehm, potřebujeme eh, víceletý finanční rámec, který by vymezil eh, normy, eh, o kterých bude komise i auditoři předkládat zprávy a tady eh, potřebujeme obecně přijímané eh, standardy a eh, dobrou dokumentaci. V našich předchozích výročních zprávách jsme uvedli, že pokud do rok 2020 je tady možnost sladit evropskou strategii MFF a Zkrátka je potřeba sladit tyto strategie mezi komisi a parlament, komisí a parlamentem a, a eh, my tady vlastně <laughs> završujeme revizi eh, té příslušné regulace a pokud naše podněty nebudou zohledněny pro období po roce 2020, tak bych chtěl připomenout, eh, že jednotná zpráva o věrohodnosti a zodpovědnosti, je pot, že je potřeba to zkrátka zohlednit, také pokud jde o zemědělství a další výdaje. Dámy a pánové, Eh, audity po roce 2020, to je eh, možný úkol, už jsme začali eh, s evolucí a uplatňujeme dobré postupy v mnoha oblastech a také to již dotahujeme do cíle, přináší to výsledky. A Teď je tady systém, na kterém komise může založit svůj vlastní systém, pokud jde o řádnost a může vydávat eh, stanovi, můžou být vyhazávána stanoviska o eh, správnosti. A tak, jak tady bylo řečeno úvodem, bylo řečeno, že si nepřejete, aby toto byl jeden z dalších workshopů. My to samozřejmě vnímáme také tak, pane Novakov, a proto vás mohu ujistit, že naše práce v účetním dvoru z toho bude vycházet, budeme to neustále mít na paměti a připomínat to. A chtěl bych poděkovat eh, vám, pane Novakov, za vaše povzbudivé komentáře, pokud jde o naši zprávu z roku 2016 a Chtěl bych obecně poděkovat tomuto výboru i Evropskému parlamentu za to, že e, přijala a uvítala naši zprávu za rok 2016 a mohu vás ujistit, že budeme usilovat o to, abychom předkládali e, ještě e, přijatelnější zprávy do budoucnosti. Děkuji. Děkuji za tato slova úvodem, za to, že jste nás takto uvedl do problematiky. Budeme pokračovat. Slovo má komise. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám vás, pane Lazaru a pane Borchman. Pro komisi je skutečně potěšením, že může vystoupit na tomto fóru a že může lépe vysvětlit jeden z klíčových aspektů návrhu, který jsme předložili v září 2016 Eh, k revizi finančního nařízení, kde usilujeme právě o to, abychom předložili obecný eh, základ pro jednotný auditní přístup. Jaký je náš hlavní cíl? Naším hlavním cílem je mm, vlastně snížit břemeno, to tady zúraznil pan Novakov, protože eh, my bychom chtěli, aby se všichni zabývali podstatou své práce a Samozřejmě si musíme uvědomit, že jsou tady ale i finanční rizika. To znamená, že není možné tady uh, mít zjednodušení s tím, že by se oslabilo finanční řízení. Jak již zaznělo, je tady mnoho vrstev v kontrolách a auditech a to je velké znepokojení pro zapojené strany, když ehm, vedeme veřejné konzultace ehm, v souvislosti s rokem 2016, nebo pardon, když jsme měli mm, to veřejné slyšení eh, na jaře 2016 a my si myslíme, že to je něco, co bychom měli samozřejmě vyřešit eh, v rámci revize a jakým způsobem k tomu chceme přistupovat. Chtěli bychom se více spoléhat na pravidla a postupy našich, eh, našich eh, partnerů, kterým důvěřujeme, tam, eh, kde to bylo pozitivně zhodnoceno. To znamená, nechceme postupovat zasl- zaslepeně, že bychom spoléhali na organizace, které neznáme. Tak to není. Ehm, my bychom chtěli vycházet z takzvaných ex ante pillar assessment, tedy eh, ex ante hodnocení a eh, my to potom ještě eh, vysvětlíme. A já bych zdůraznil tyto věci velmi výrazně a v tomto nařízení to již tak bylo, kde jeden Uh, úředník, který hodnotil ty věci, se mohl spolehnout na hodnocení jiného. A my bychom v podstatě takto chtěli pokrýt v tuto chvíli všechna pravidla řízení. A my, my kolegové se k tomu ještě vrátí a vysvětlí to více. Samozřejmě tady odkazujeme také na odvětvová pravidla, protože tam eh, to poskytuje takový kompletnější obrázek a tady jsme něco navrhli v rámci revize. Eh, takové, je kří, takové křížové spoléhání na audity. A tady jde o to, aby komise mohla využívat jiné audity a vycházet z nich eh, ve svých vlastních prohlášeních o spolehlivosti a samozřejmě tady musí se vycházet z mezinárodně eh, odsouhlasených standardů, měly by to být také odsouhlasení eh, auditoři a mělo by to pokrývat eh, také příspěvek Unie a využívání fondů Unie. To jsou podmínky, které by měly být naplněny, aby bylo možné zrealizovat tuto, toto křížové spolehání na tyto audity. A, a um, um, ale chtěl bych také říci, že pokud budou nějaké e, důvody pro znepokojení v souvislosti s konkrétními partnery, protože se tam třeba hovoří o nějakém podvodu nebo neřádnosti, tak my to samozřejmě všem e, budeme řešit. Tímto to chceme vlastně jenom jakýmsi způsobem e, vymezit. A já bych chtěl tady zmínit celou řadu prvků, o kterých jsme nehovořili, protože, nebo jsme to neupravili, protože bychom chtěli, aby to byl obecný systém, který by mohl být uplatňován na národní agentury, národní orgány a další eh, mezinárodní organizace. A dále jsme neodkázali na nějakou eh, konkrétní částku, protože si myslíme, že eh, tady jde hlavně o tu důvěru, kterou budeme mít v našeho partnera. Musíme vycházet z pozitivní zkušenosti, kterou jsme s ním udělali. A potom by nemělo smysl mít tam eh, nějaký práh. Buď důvěřujete, anebo nedůvěřujete. Eh, buď je, je, takom, je možné se spolehat, protože e, to je bezpečné, anebo je tam příliš vysoké riziko a pak to nejde. Toto je horizontální návrh v té části, která se týká finančního e, nařízení, které upravuje tady všechna pravidla e, řízení. Jak jsem již uvedl, ah. Tady eh, jde o to, tam partnerství, které můžeme uzavírat třeba s mezinárodními organizacemi, po té, co je pozitivně zhodnotíme, po té, co pozitivně zhodnotíme fungování jejich systému a jejich auditů. Uvedu příklad, to je lepší, než dlouho o tom povídat. My tady poskytujeme financování nějaké informaci, která, eh, pardon, organizaci, která to má předat nějaké nevládní organizaci. Uh, a v podstatě je tady pět auditů, jeden komise, té mezinárodní organizace, jeden audit eh, dalšího dárce, který je tam možný, jeden od nějakého externího auditora a jeden od Evropského účetního dvora. Takže život eh, této organizace tím bude opravdu velice zkomplikován, téměř nemožný a e, není to potřeba, není to moudré nakládání s veřejnými prostředky, nebo není, není to proto zapotřebí. V budoucnosti v takových situacích navrhujeme, že bychom tam měli jeden e, jednotný e, audit, kde by bylo to křížové spoléhání a, a to i přeshraničně a my tady samozřejmě vycházíme ze zkušenosti, kterou jsme udělali Eh, pokud jde o tu konkrétní odvětvovou eh, regulaci nebo nařízení. A pan Lazaru tady jednu věc již zmínil, stejně tak jako pan zpravodaj, já s ním souhlasím. Myslím si, že klíčové je, abychom vedli dialog. Dialog mezi eh, auditory a tady jsem slyšel i tom, něco v tom smyslu, že potřebujeme mít důvěru a potřebujeme dialog mezi auditory na všech úrovních, na, reago, na regionální, národní, mezi komisí eh, a účetním dvorem, protože pouze díky tomu dialogu zabráníme tomu, že na konci tady budou odlišné pozice, které by potom spustily eh, právní nejistotu v celé té oblasti byl, tedy velice by mě zajímalo, eh, jaké možnosti tady v této oblasti existují. Dále, Jedno velmi dobré doporučení učinila skupina na vysoké úrovni pro zjednodušování eh, evropských strukturálních fondů. Je to uskupení, kde byl zastoupen také Evropský parlament, nebo tedy alespoň eh, tam byl bývalý Eh, člen Evropského parlamentu, pan Odi a tam se hovoří o posilování důvěry mezi těmi, kdo jsou kontrolováni a kdo je kontrolují nebo provádějí audit. Tam jde o preventivní aktivity, které by měly předcházet eh, kontrole. Měla by být jasnější pravidla a právní jistota tím by se zvýšila zodpovědnost a kvalita auditní práce, přiměřenost je důležitá a tak dále. Musíme se spolehat na národní systémy. A my tady máme tři základní principy, o které by se ten systém měl opírat. Právní jistota, ta je vždy velice důležitá pro příjemce i pro celý ten řetězec auditů a pro e, orgány. Eh, tady máme eh, také ten cíl zjednodušování, zjednodušovat život eh, příjemcům. Zároveň tady musí být velká zodpovědnost a musíme se zaměřit na prevenci tak, abychom dokázali lépe hodnotit výsledky potom přímo v místě pár úvah o finančním rámci, který nás čeká. Tady se to nezaměřuje pouze na ten jednotný audit. Samozřejmě eh, nás zajímá nákladová efektivita celkově, eh, nákladová efektivita kontrol. A my se samozřejmě zabýváme eh, důvody chybovosti a neřádu, neřádnosti, nebo toho, kde není řádnost. A my potom samozřejmě nechceme, ehm, nebo chceme tam ošetřit ta pravidla, která vedou k tomu, že vzniká podvod nebo nějaká chyba a e, chceme se zaměřit na ty rizikové oblasti e, v kontrole a také chceme, ehm, si myslíme, myslíme si, že je tady velká složitost pravidel a celého toho mechanismu a to si myslíme, že to není dobré. Myslíme si, že to potom vede k eh, chybovosti, takže to by se mělo, eh, tím by se měla inspirovat i komise a celý ten systém. Děkuji. Další je paní Borchman z Generálního ředitelství pro zemědělství. Děkuji paní předsedkyně, pane zpravodaji, dámy a pánové. Ve své prezentaci Vím, že jste chtěli hovořit dnes po, o auditech, ale my tomu teď říkáme assurance and audit, tedy jistota a audit. Nejde audi- o to auditovat, ale jde o to mít jistotu, ujištění. Tedy tyto modely, které máme na generálním ředitelství Agri, to začíná nikoli v auditem, ale agenturou, která vyplácí, kterou máme v členských státech. A tyto agentury, které vyplácejí, také kontrolují a teprve ty jsou kontrolovány certifikovanými orgány a pak komisí a Evropským účetním dvorem. Tedy v zásadě máme jeden model pro dva fondy, pro dva zdroje a je potřeba mít pro tyto dva zdroje jednotný systém, protože ty fondy mají stejné příjemce. V zásadě se tedy snažíme o to, aby příjemci SZP měli integrovaný systém administrativy a kontro, zprávy a kontroly. To znamená, jde tedy o to ujištění, je tam spoustu těch folií, projedu to rychle, můžete se na ně podívat třeba později. Pro ty agentury, které vyplácejí, ty jsou akreditovány, to je jasné. My máme osm agentur, jsou akreditovány, děláme to od roku 1995. Vždycky, když přijde nové programové období, musí být reakreditovány a musíme, musí to dělat vždycky, když změní svou strukturu nebo když mají nějakou novou strukturu. S každou akreditací je pak třeba sledovat, jestli není nutno reakreditovat, ale v zásadě existují a fungují akreditační kritéria, se opírají o mezinárodní standardy COSO. To je folie, která ukazuje všechno, vnitřní prostředí, kontrolní aktivity, informace, komunikace a monitoring. V podstatě to se týká těch agentur, které vyplácejí. Nezačíná to tedy tím auditem. Tyto agentury jsou součástí kontrolního systému a my chceme, aby 100% administrativních nákladů 100% administrativní kontroly a jenom 5% kontrol na místě. Máme integrovaný systém zprávy a kontroly a máme systém, který v podstatě se týká jak financování a ten systém dobře funguje. A pak samozřejmě využíváme i nové technologie pro kontroly. Ne všechny kontroly, i když tomu říkáme on the spot, tak často se to dělá eh, na mm, větší vzdálenost. Máme tedy systémy, které nám umožňují, aby se nezatěžovali příjemci. A poslední vrstva jsou certifikační orgány. Od roku 2015 je to certifikát legálnosti, že je to tedy v souladu se zákonem a odpovídá to předpisům. Řekla bych, že to opravdu zlepšuje práci certifikačních orgánů. Teď můžeme se spolehnout na to, že 62% výdajů na AJEX a máme tady zprávu účetního dvora, kde už jsou ty základní směrnice pro výdaje v příštích letech, tedy certifikační orgán je klíčovým bodem, je součástí jednotného auditu a také bych chtěla říct, že certifikační orgány auditují příjemce jenom tehdy, které, ty už, které už kontrolovala ta výplatní agentura. To znamená, není to, mm, je to vlastně jenom kontrola toho, že ta výplatní agentura dělá svou práci řádně. Tak jsme vybudovali ten systém. Máme 59 certifikačních orgánů v tuto chvíli. Také e, se říká, že bychom měli mít nějakého toho posledního, e, kdo na to dozírá, ale e, podle našeho názoru naše generální ředitelství my se snažíme spolehat na jednotný audit, na audit SZP pro komisi. Jde o certifikační orgány, jde o to, abychom redukovali eh, ještě víc administrativní zátěž, máme kontrolu, která se opírá hlavně o rizika, máme korektivní kapacitu, každý rok je to vidět, snažíme se pracovat tak, abychom nezatěžovali příjemce. Ještě odpověď panu zpravodaji. Ano, znamená to, že někteří zemědělci, je jich velice málo, ale někteří, když je to tak, že se vždycky spoléháte na tu vrstvu pod vámi, tak eh, pro velkou většinu z těch osmi milionů mm, příjemců, tak k velké části my se vůbec prostě nedostaneme. Také vím, že účetní dvůr eh, v sektoru zemědělství se teď eh, snaží ještě méně dělat ty kontroly přímo na místě, protože se chce spoléhat na to, co dodají oni certifikační orgány. No, jaké jsou hlavní výsledky? Já si myslím, že je důležité ten současný model, když už se hovoří o reformě, tak je třeba se podívat, jak to funguje. My si myslíme, že máme solidní strukturu, vyplácíme peníze, tedy přímé platby Za první část roku jsme vyplatili 98 toho, co má být vyplaceno. Členské státy vyplatily a uhradila komise. Uhradili, s, už jsme už eh, three Máme jistotu prakticky v celém objemu SZP 97,5 Pak je tedy vidět, že ta chybovost je tady 1,7 podle výroční zprávy a samozřejmě tady máme pozitivní vývoj. Říkáme tomu přímé platby, ale je to v podstatě, e, týká se to celku SZP. V rozvoji venkova je to trochu méně dobré, ale pořád je to pod 5%, 4,9%. Tady hodláme využít stávající legislativy k tomu, abychom to ještě snížili. Tedy v zásadě si myslíme, že máme model jistoty, který nám eh, zajišťuje zdravou finanční administrativu, finanční management. A v tom programu 2007 až 2013 tak tam byla míra absorpce 99,1%, tedy opakuji, že to funguje, co se týká výplaty zemědělcům. Tady jenom prosím, abyste se později podívali na ty tabulky. Tady jsou ty 3,9 Tady vidíte DG Agri v roce 2015 míra chybovosti, ta zahrnuje i prefinancování a rozvoj venkova Tady vidíte tedy ty, ta čísla, která můžete navzájem porovnat. Míra chybovosti v, i v rozvoji venkova stále klesá a stále klesají i další procentuální podíly. Tady také vidíte, že ano, měli jsme více rezervací pro přímé platby. Byl to první rok po reformě, kdy to bylo stále ještě pod tou mírou významnosti. Máme tady celou řadu rezervací výhrad, pak vidíte, že došlo v průběhu let ke zlepšení. Když už máme ten docela dobrý systém, tak eh, proč vlastně něco dělat? To je také téma dnešního dne. Samozřejmě Jde tady o náklady managementu a kontrol, jde o náklady celého toho kontrolního systému. Zatím se na to odpovídalo, no, no to není proto, že bychom měli nějaká komplexní kontrolní pravidla a nemůžete prostě snížit ty náklady na kontrolu tím, že budete méně kontrolovat, protože tím byste měli daleko menší jistotu. Ale Důvod je, že je to velice cílené, velice podrobné v oblasti SZP. Chceme mít eh, přímé cíle, specifická pravidla. A když máte specifická pravidla, musíte mít specifické i ty detailní kontroly. Je třeba mít komplexní právní rámec, ale eh, v něm je docela složité aby ty kontroly byly méně zatěžující. Je potřeba více pracovat s novými technologiemi. No a co do budoucnosti? Pan zpravodaj by rád odešel s nějakým novým nápadem. Tady je pár otazníků, ale v zásadě si myslíme, že můžeme snížit množství kontrol jenom tehdy, když i snížíme požadavky. Náš názor je, že potřebujeme ty kontroly proto, abychom měli tu jistotu, kterou chceme mít a nemůžeme zjednodušovat na úkor míry jistoty. To už tady také zaznělo. Tedy, co budeme dělat, abychom... Myslím, že paní Dlabajová se mm, už ptala, zda se dosahuje těch cílů. Ano, my se teď snažíme zjistit, zda se to dá udělat jinak, zda bychom místo soustředění se na podrobná pravidla pro každého příjemce mohli říct, eh, že by se třeba vyplácelo na základě dosahování cílů a měl by tady být tedy hm, snažší link od komise až k tomu příjemci, když se podíváme na všechny ty transakce, zda by to mělo být v souladu s právem a zda by se více náhodou neměly sledovat cíle té politiky. Měli bychom mít robustní strukturu. Víme, že tady máme ty výplatní agentury, víme, že pracují hodně, máme i ty certifikační orgány a ty také mohou certifikovat i output, tedy dosažení cílů. To jsou tedy otázky, které si musíme položit v souvislosti s tím systémem, než abychom mm, byli eh, sledovali všechny podrobnosti u každého jednotlivého příjemce. Děkuji vám. Děkuji s vámi souhlasím. Já si myslím, že toto je skutečně model eh, osvědčených postupů v politice zemědělství, ale bohužel eh, se připustilo, eh, že se o tom modelu hovoří špatně. Proč? Protože zemědělské odborné kontroly odborné kontroly při kontrole rozpočtu, kontrola jako kontrola, tak ty odborné kontroly vlastně byly považovány za eh, něco negativního. Já, eh, vy jste samozřejmě s tímto systémem eh, přinesli velkou šanci, protože máte ten počítačový systém Ajax, který vám pomáhá, přestože se tento výbor snaží o, o digitalizaci řízení těchto projektů a její prosazení, tak Bohužel se to nedaří. Eh, byla to velká chyba, že eh, se tohle to nepodařilo, eh, zejména v regionálních oblastech. Čili nyní za regionální ředitelství, pan kolega, máte slovo. Já jsem si vás, pople- já jsem si vás spletla. Aha, tak tady je další řečník. Good morning, Mrs. Chair. Dobré dopoledne, Omlouvám se, že jsem přišel trošku v přestrojení, ale toto je můj budoucí look, tak to budu do budoucna vypadat. Děkuji výboru KONT a děkuji také panu Novakovovi za velice zajímavý seminář. Požádal jsem tady o eh, slajdy, kde jich je víc, které Eh, možná bych vám vysvětlil později, nebo kdyby vás to zajímalo podrobněji, ale teď se pokusím být co nejstručnější. Ehm, tady ten název je ehm, auditní reformy. Ale já si myslím, že tady máme právě audity, to je jedna oblast, a reformy, to je, druhá oblast. A ehm, já přispívám k ověřování a my samozřejmě prohláš... máme mezinárodní systémy, ale já si myslím, že ten celkový systém je složitější, nejsou to pouze audity. Pokud je o politiku soudržnosti, eh, tak ta prohlášení o věrohodnosti přichází od těch orgánů, eh, které eh, řídí ty programy a jsou ve v přímém vztahu s příjemci a ty musí provádět ty eh, operační kontroly, no, to jsou ty slavné mm, kontroly všech operací. A faktem je, že tyto mm, kontroly vychází z nařízení z roku 2013 a ehm, <clears throat> to tam vlastně jde o všechny platební nároky příjemců. A já jsem tady udělal určité srovnání. A pokud si myslíte, že jsou tady tři eh, platební nároky pro, na operaci, tak eh, tady to může být před, před mm, více než tři tisíce ověřování. A to jsou administrativní ověřování, kontroly přímo v místě založené na riziku, ale administrativní kontroly příjemců se týkají naprosto všeho. A tady je certifikační orgán, který musí eh, se ujistit o tom, že řídící orgán tady se svými orgány provedl dostatek kontrol, ale nařízení neříká, že by tady měla být další úroveň kontrol, ale bohužel to tak někdy v místě je. A já bych s vámi souhlasil v tom, že není eh, běžné, aby certifikační orgán se pohyboval přímo v terénu, aby kontroloval eh, příjemce. A pak tady máme další orgán, který musí provádět auditní eh, kontroly různých programových orgánů a příjemců. A nakonec ve výsledku tady eh, tady jde o řídící práci těch orgánů, jejich závislých dalších orgánů zprostředkovatelských. A tady máme audit toho celého systému, jak funguje, kde, kterému předchází preventivní eh, audit, pokud jde o označování, tam se vychází z celé řady eh, kritérií v zemědělství, která jsou eh, začleněna do toho nařízení, takže systémové audity při provádění programů, potom roční audity eh, určitého vzorku operací, které ty vzorky musí být reprezentativní. Takže tady v podstatě potom z toho vyplyne nějaké stanovisko o systému, o řádnosti a zákonnosti výdajů a e, ročních závěrek, které musí být předkládány teď každý rok do roku 2020. A komise provádí audity nejenom pokud je o auditní orgán, ale pokud je o celý systém, aby se ověřilo, jestli e, opravdu je, je prohlášení věrhodnosti spolehlivé a potom je o tom vydána zpráva o roční činnosti a účetní dvůr potom tedy sleduje, jestli celý systém fungoval. A my jsme velmi uvítali, že pan Lazaru hovořil o tom, že jsou, účetní dvůr bude stále více sledovat uh, také hodnocení celého tohoto uh, systému uh, věrohodnosti. Nyní tedy ověřování řízení a audity. Pokud jde o to ověřování řízení, tak tam je to poměrně těžkopádné, ale není to vždy velmi efektivní. Takže já si myslím, že více než um, tady, tady to číslo, které tady uvádím, řečník říká 300, že to je tedy uh, mnoho, na slajdu je 3000, a to by mělo být jinak. Čím jsou komplexnější pravidla, tím bude složitější sledování eh, řádnosti. A Skotsko a Španělsko se rozhodli, že je to příliš složité a že prostě některé výdaje nebudou eh, eh, tam deklarovat, protože ten systém je zkrátka příliš těžkopádní. Potřebujeme mít zjednodušené nákladové alternativy, jsou tady určité možnosti v nařízení a v rámci omnibusu je tam ještě více možností a já doufám, že se to uvede v platnost co nejrychleji, tak abychom mohli opravdu mít tady zjednodušené alternativy eh, nákladů, protože tam dochází k menší chybovosti. A pokud eh, ten zjednodušený eh, systém nákladů je využíván programový orgány, tak možná nebude potřeba eh, auditovat stejně intenzivně, protože mm, účetní tvůr hovoří o tom, že tyto zjednodušené systémy nevyvolávají tolik chyb, takovou chybovost. A složitost toho systému, ta samozřejmě také vede k tomu, že ten systém celkové kontroly je složitější a je to velmi těžké, vzniká tam mnoho chyb a tak dále. Nejprve bych chtěl pohovořit, pokud je o audit, o auditních orgánech. Ehm, zatím tady hovořím o období 2015 nebo 2014, protože zatím ještě nemám kompletní údaje k tomu dalšímu období, ale tady je zřejmé, eh, že v tom běžném tempu eh, tady máme asi 500 mm, eh, kontrol na CF a ERDF, což je opravdu hodně. A tady, jak říkám, vycházíme pouze Eh, tedy z roku 2015 eh, a 2014. A když se podíváme na tato čísla, tak v roce 2015 jsme měli 215 eh, tisíc operací, pardon, 250 tisíc operací a z toho auditní orgány zkontrolovaly více než 7 tisíc operací. Bylo to mezi 7 až 8 tisíc operacemi ročně, což znamená asi 23 operací na program ročně a to je méně než 3 operací. Takže já vám kladu otázku, kde tedy leží to auditní přeměno? Je to na těch verifikacích nebo eh, méně než 3 těch auditovaných operací? Když se na to podíváme statistickým přístupem, tak auditní orgán potom může mít ehm, ehm, tedy přímé ověření 29% těch operací, takže to je poměrně vysoká míra pokrytí ve srovnání eh, s, tom, s tím, co hovoří, o čem hovoří eh, nařízení, kde je to asi nakonec 10%. A tady se vychází z kvality systému, decentralizace a využívání všelijakých vodítek, které poskytla komise, aby eh, omezila nebo snížila eh, pracovní břemeno auditních orgánů a aby přesto hm, to bylo dostatečně věrohodné. Eh, chtěl bych říct něco o podmíněnosti. My obvykle říkáme, že komise hm, tady vlastně se obrátí na členské státy, nebo je, to, je tady toho více. Je tady Máme tady 250 tisíc auditních zpráv uh, ročně a musíme provádět uh, audity přímo v místě, abychom měli přímo věrohodnost. Takže jedna třetina naší kapacity je k dispozici pro audity přímo v místě a provedli jsme v roce 2015 uh, tedy 200, 230 operací v místě jsme pokryli a to je méně než 1,03 z toho počtu těch operací. Takže když se zeptáte pana zpravodaje na to, aby tady technicky tyto věci vysvětlil, tak musíme vidět ta čísla ve vztahu, abychom si uvědomili, kde ten problém vězí, jestli je to eh, v tom žádné celé 0,4 dodatečných eh, auditů od komise. Je to ten problém? A tady bych chtěl odkázat na článek 181, kde jde, pardon, 148, eh, tam, když komise se zabývá nějakou operací, tak žádný jiný auditní orgán se už tím znovu zabývat nemůže. Takže tady opravdu eh, je velice důležité mít jednotný audit, eh, protože jinak ten výsledek nedosáhneme. My se musíme spoléhat na práci auditních orgánů které jsou našimi partnery v členských státech. A navíc audit, ten se nezabývá pouze hodnocením dokumentů. Tam jde také o to, abychom poskytli pomoc, podporu, pokud jde o auditní ehm, kapacitu příslušným e, orgánům. Musíme se zaměřit také na data o výkonnosti, e, opatření proti podvodům, to je také nový aspekt, a lepší je sdílení auditních výsledků v celé té komunitě, tak abychom se, o tom, se z toho mohli poučit a využít to. Závěrem tedy několik otázek a podnětů. Mezi lety 2006 a 2016 chybovost, o které hovořil účetní dvůr, dramaticky poklesla z 12 na asi 5 A chybovost, o které hovoří e, účetní dvůr, e, ten to souvisí s těmi ročními platbami komise, tam se to nějak překrývá a teď my máme dobrý nástroj a různé metody, abychom mohli dobře posoudit riziko. E, Ale to díky posílení eh, systému řízení a kontrol, vylepšení našeho eh, modelu věrohodnosti, ověřováním. Ale má to velké náklady, takže eh, je to za cenu velkých nákladů, takže my v budoucnosti musíme hovořit o tom, jak to vyvážit, jak vyvážit audity, kontroly, nákladu těch kontrol a jakou míru chybovosti chceme akceptovat, to je také nová diskuze na tomto výboru, když tady začneme hovořit o tom, že musíme snížit eh, auditní břemeno, protože vy jste neustále eh, tlačili na všechny strany, abychom snížili chybovost, abychom eh, dodržovali pravidla. Já s vámi souhlasím, ale musí to být prováděno moudře a nesmíme příliš přetěžovat příjemce. Musíme zajistit zákonnost a řádnost a zároveň musíme zajistit právní jistotu, atraktivní programy, protože jinak příjemci nebudou chtít ty programy využívat. A my to víme, je to příliš složité. A samozřejmě musíme zajistit výkonnost a výsledky. Takže otázka. Musíme nejprve hovořit o e, auditu a, systému řízení, e, nebo ovšem dohromady. Protože audit je vlastně ten druhý krok, musíme se přizpůsobit celému systému, vychází to z modelu ověřování, který si přejeme, nebo který je nám vlastně vnucován třeba externími auditory, protože tady vlastně je tlak od externích auditorů, který to ovlivňuje. A potom eh, chcete, aby každé euro bylo opravdu řádné a zákonné, nebo chcete mít nějakou míru flexibility nebo nějaké platby, které budou vycházet eh, z výsledku? A řádnost a zákonnost, to pro mě už není důvod znepokojení, eh, nebo to je možný přístup. A Eh, teď tady jde o to, jestli eh, kontinuita, stabilita byla ta nejlepší, to nejlepší zjednodušení. Tento rok eh, jsme viděli, že pokud jde o tu designaci, označení, tak to trvalo téměř dva roky, než se ty systémy tomu přizpůsobily. A to stejné platí také pro otázku, jestli potřebujete nějakou minimální míru kritérií na evropské úrovni, nebo to ponecháte na národních systémech a nebo si myslíte, že eh, je to jinak? My si myslíme, že je to potřeba odstupňovat. Ehm, v tuto chvíli máme jedno řešení pro všechny, ale my víme, že všechny programy stejně nefungují. Máme velmi dobře fungující programy a pak máme jiné programy, eh, které potřebují větší podporu a pozornost. Takže já bych si přála, abychom vyvážili eh, břemeno na ehm, Eh, příjemcích a na eh, řízení a ověřování eh, na auditech. Takže tady je potřeba mít takovou reprezentativní četnost Někdy můžete udělat závěry o riziku, ale nemáte eh, žádné celkové závěry o dobrém fungování toho systému. Vy potřebujete ale všechno. Potřebujete to dobře zacílit a přiměřit to eh, těm, nebo udělat to přiměřené těm riskantním programům, programům rizikovým a tak dále. Zjednodušování pomáhá přesunout se od eh, Eh, zákonnosti a řádnosti, aby se umožnilo lépe se zaměřit na výkonnost. Ale my tady potřebujeme mít naprosto jasnou osu a jasnou línii a spolu zákonodárci komise eh, se tady musí ujistit, že ten výsledek bude velmi jasný pro všechny. Ehm, ty ty zjednodušené alternativy nákladů, ty nejsou vždy možné, takže se nad tím musíme také zamyslet. A potom nevím, jestli bychom tady neměli být nějakou výjimku, pokud jde o e, pravidelné audity, nebo zkrátka tady máme také e, specifit specifika, pokud jde o regionální programy, programy ETC, přeshraniční programy, tam je to mnohem komplexnější, pokud je o řízení a opět se tam uh, uplatňuje stejný systém na ETC a já si velmi výrazně myslím, eh, že všechny tyto programy jsou velmi specifické a že by tam asi neměl být stejný přístup ke všem. Děkuji. Já vám děkuji. Vždycky, když požádu o zkrácení, tak se to zrychlí. Já eh, vítám pana Bureše z auditního orgánu eh, Českého ministerstva financí. Pane Bureši, prosím, informujte nás také o tom, jak dlouho jste v úřadu. Děkuji. Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem moc rád, že jsem byl pozván na toto jednání a že se můžu účastnit debaty na téma <clears throat> budoucnosti nebo vývoje možností změn v auditu ve strukturálních fondech. Jak už eh, já jsem v úřadu, já jsem ředitelem odboru auditní orgán eh, pro oblast strukturálních fondů, migračních fondů a norských fondů a jsem ředitelem dva roky, nebo necelé dva roky, přesněji řečeno. Na úvod bych si dovolil začít trošku obecnějším kontextem, a to sice o, e, tím, že jsem zde jediný zástupce členského státu. Jo, tady. A obecným kontextem, e, o kolika, e, o kolika penězích se bavíme v kontextu České republiky. Bavíme se cirka o 25 miliardách euro pro programové období 7.13 i pro programové období 7.14. Tím pádem je to poměrně významná část, eh, co se týče rozpočtu České republiky a eh, chápu tedy, že je vhodné, abych se debat o auditním přístupu účastnil, účastnil i já. Eh, co se týče dalšího, další informace do mm, vlastně dání celkového kontextu, je, že Česká republika měla poměrně velké problémy, co se týče čerpání strukturálních fondů v minulosti, a to kolem let 2011-2012 eh, muselo dojít k poměrně razantnímu přenastavení eh, celého systému řízení a eh, systému auditu. Vytýkáno bylo především nezávislost, nezávislost funkční pověřených auditních subjektů, protože ty byly, eh, ty byly dislokovány u jednotlivých poskytovatelů dotací, u jednotlivých řídících orgánů, pak eh, samotné fungování auditního orgánu, systém řešení nesrovnalostí a řídící kontrola a otázky spojené eh, s administrativní kapacitou, respektive jednak počtem velikostí administrativní kapacity, ale i e, profesionálním zázemím, odbornou znalostí administrativní kapacity. Na základě těchto zjištění, které přišly ze strany Evropské komise, Česká republika navrhla a Evropská komise přijala nápravná opatření. No a pokud e, bych mohl hovořit e, o tom, co se událo na auditním orgánu, tak tam jsme se v roce 2013 eh, centralizovaly. Auditní orgán jen a pouze pod ministerstvo financí a výrazně se změnil přístup nebo rozsah auditní metodologie, a, a, eh, která byla stejná pro všechny operační programy. Dále bylo zajištěno eh, dostatečné zdroje pro, eh, pro jednak administrativní kapacitu a jednak, jednak eh, vůbec systémové fungování celého auditního orgánu. A toto mělo za výsledek poměrně výrazné zlepšení, jednak co se týče spolehlivosti auditního orgánu, ale i co se týče uh, Eh, jednotnosti přístupu, protože tím bylo zamezeno eh, zamezeno vlastně rozdílných eh, názorů v jednotlivých oblastech. Proč o tom vůbec tady takhle mluvím, je to, že bych chtěl zdůraznit nebo spíš zopakovat myšlenku, která zde už byla několikrát řečena, a to je, že bychom se neměli bavit o žádné velké revoluci ve změně auditu, ale spíše, spíše o evoluci, protože když vidím, na této tabulce vidíme postupný vývoj v, ve vyšším, v prvním řádku certifikovaných výdajů a auditovaných výdajů a dole naopak vidíme v výrazném výrazně menších hodnotách objem nespůsobilých výdajů a extrapolovaných výdajů. To znamená, že systém, systém který zažil velký šok v roce 2012-2013, kdy výrazně narostly nespůsobilé výdaje, jak vidím já na tomto grafu, tak postupně díky, díky přijatým nápravným opatřením došlo k výraznému snižování chybovosti programů i přes, řekněme, extrémní nárůst eh, certifikovaných, certifikovaných výdajů. Takže eh, bych rád tedy na tomto místě zopakoval, že eh, já osobně z mého hlediska bych se rád bavil o změnách, jak zlepšit fungování auditu. Nicméně, nicméně nedoporučuji výrazné revoluční změny, protože by opět mohlo dojít k nějakému, řekněme, šoku, který by se později projevil nebo mohl projevit eh, ve výši nespůsobilých výdajů, jak na úrovni členského státu, tak i potom eh, na úrovni eh, Evropské komise. Co se týče tedy budoucnosti, co, k čemu by tedy mělo dojít, tak já si myslím, že bychom se měli bavit o tom, jak za, mm, jak vlastně zmenšit duplicity, respektive překrývání v oblasti auditu. A tak jak už říkali mý předřečníci, důležitý je single audit principle a tedy spoléhání se na, na ostatní. Nicméně tento problém je upraven v článku 148 nařízení 1313 2013, 1303 2013 a já vím, že to je nařízení pro současné programové období a my jsme zde, aby jsme se bavili o roce dva, o letech následujících po roce 2020, ale pravděpodobně to půjde právě o vývoj tohoto, tohoto článku. A já myslím, že jak eh, vlastně dokázal nebo nám ukázal na svých grafech eh, Frank Sebert, tak eh, ten problém překrývání nebo duplicit auditů není, není ani tak na té úrovni ehm, Evropské unie, respektive Evropského účetního dvora, Evropské komise a auditního orgánu, ale spíš na tom, že článek 148 a pravděpodobně ani budoucí článek 148, respektive jeho obdoba, nebude brát v úvahu národní kontroly, kontroly národních zdrojů, protože ty duplicity nebo tu administrativní nebo auditní zátěž eh, pro příjemce dotací, o kterých mluvil pan zpravodaj, to se asi z velké míry týká i toho, že spousta příjemců z e- evropských dotací čerpá i poměrně velké množství národních, eh, národních prostředků a tím pádem podléhá kontrole na, i na národní úrovni, byť eh, je to často zaměňováno například proto, že kontrolu na národní úrovni má taktéž eh, na starosti ministerstvo financí, kde je tedy i auditní orgán. Dalším tématem, eh, které zde už bylo řečeno, je, jestli se soustředit nebo jestli se posunout více od eh, auditu legality k auditu výkonnosti, jestli proto, jestli proto máme možnosti, respektive jestli by ten systém tak mohl fungovat. Já si myslím, proč ne, ale proto, abychom eh, mohli přejít eh, od eh, principu žádosti nebo od přístupu auditu žádosti o platbu na na přístup auditu mm, naplnění nebo splnění cílů, je potřeba, aby došlo právě ke změně obecného nařízení 1303, respektive jeho, jeho budoucího následovníka, protože přístup eh, auditu žádostí o platbu je právě, eh, je právě zanesen v legislativě. Poté další, další věcí, která by mě napadla, jak eh, zmenšit tu auditní zátěž příjemců, je například stanovit nějaký národní cut-off day, po kterém by už nebylo možné, aby kontrola nebo audit eh, šla na, na, eh, na kontrolu přímo na místo k, ke konečnému příjemci, ale po tomto cut-off day by například se mohlo jednat o kontrolu pouze na poskytovateli dotace na řídícím orgánu. Nicméně, kdo by zaplatil případné nesrovnalosti, eh, které by vzešly z kontroly z auditu až po tom cut-off day? Byl by to rozpočet Evropské unie, nebo byl by to rozpočet eh, členského státu. Ať tak nebo tak, tak eh, tato otázka by opět měla být vyjasněna v eh, budoucím obecném nařízení o strukturálních fondech, protože dnes v nařízení 1303 máme v článku 122 napsáno, že členské státy mají povinnost vymáhat nesrovnalosti. To znamená, pokud Evropská komise nebo auditní orgán najde nějaké nesrovnalosti, musí být zahájeno řízení o návratu této finanční pomoci a to je tedy následující v podstatě kontrola, která opět zvyšuje kontrolní zátěž u těch příjemců, že, že, že jde znovu k ním jsme tedy připraveni se podílet na změnách, jsme připraveni um, dále, dále konzultovat a dávat nějaké návrhy. Potom další velmi důležitou věcí je preventivní role auditu. Mám pocit, že preventivní role jak ze strany řídících orgánů, respektive poskytovatelů dotací, tak i ze strany auditních orgánů může být uh, poměrně podceňována, že zde probíhá jednak malá diskuze na, na vlastně celé úrovni implementační struktury, tak i diskuse eh, diskuze mezi řídícími orgány a Evropskou komisí. Já osobně ale musím za auditní orgán říct, že eh, poděkovat Evropské komisi za to, že eh, nám poskytuje velkou podporu jak na seminářích či konferenci, kterou pořádáme v České republice, kdy nám jak DG Regio, tak DG Employ poslalo dva ze svých auditorů, aby s námi diskutovali na tomto širokém plénu, kam jsou pozvány i, i řídící orgány či zástupci dalších subjektů z české státní správy, které se nepřímo podílí potom na řízení či kontrole i evropských peněz. Další, další zajímavou věcí, kterou eh, jsme eh, nebo aktivitou, kterou pořádáme, respektive kterou jsme poskytli Národnímu, korda, eh, národnímu orgánu pro koordinaci, je, že jim takzvaně dáváme nahlédnout pod pokličku, kdy u nás probíhá traineeship jedné, jedné z pracovnic a to si myslím, že taky může pomoct uh, pro eh, větší osvětu a větší, větší vlastně důvěru v audit, kdy budeme více, eh, více mm, vlastně čitelní jak pro implementační strukturu, tak i pro příjemce. To je asi z mé strany vše, tak děkuji, děkuji za pozornost. Děkuji vám. Teď se dostaneme k poslednímu příspěvku paní Krumova z ministerstva z Bulharska. řekněte nám prosím, od kdy jste v úřadu, máte slovo. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně. Jsem tady jako náměstkyně ministra, ale mám zkušenosti i z pohledu příjemce a jsem z ústřední koordinační jednotky v Bulharsku, která je jednotkou, která má na starosti koordinaci v Bulharsku. Proto není nijak překvapivé, že se to bude týkat těch eh, správní ty řídící orgány. Krom část naší práce tady dneska už byla zmíněna a já bych začala tedy krátkou prezentací. Opravdu se zkusím omezit na to nejdůležitější, abychom mohli se pak věnovat diskuzi. Jasné je, že audit potřebujeme. Audit potřebujeme proto, abychom měli jistotu, že vydávané prostředky evropské i národní jsou v souladu s právními předpisy a míří k cíli. Mm, audit by měl přijít čas v pravou dobu a dosáhnout výsledků, které e, se zamýšlejí a nemělo by to být příliš náročné. To už řekl zpravodaj na začátku. Projekty tady nejsou proto, aby se vydávaly peníze v souladu se zákonem. Projekty jsou tady proto, aby se dosáhlo cílů a cíl je zlepšit život občanů. Proto, když hovoříme o auditech, Sdílím názor s Frankem Zebertem, tedy když hovoříme o auditu, měli bychom hovořit o těch řídících a kontrolních systémech a jejich zjednodušení, ale zjednodušení by nemělo být pro zjednodušení samo, musí se to stále vztahovat k těm cílům, musí tedy být jasné propojení mezi zjednodušením a cíly. V tuto chvíli, jak už jsem řekla, pohledu řídicích orgánů. Řekla bych, že Frank Zebert měl pravdu, že to břemeno není až tak moc ze strany Evropské komise, ale je to proto, že břemeno těch řídicích orgánů je přenášeno na ty příjemce. Uh, nezamýšleně, ale většinou auditní práce auditních orgánů, ať už je to Evropská komise, Evropský, Evropský účetní dvůr, většina to při, většinou to přiváží další práci na národní úrovni, vede to k další náročnosti a to vlastně pak je to břemeno, které dopadne na příjemce. Více ověřování, více kontrol, až do tohoto programového období jsme se soustředili ne vždycky na to, jak je to po tom auditu. Po auditu často přišly další, další kontroly, aniž bychom je nějakým způsobem korigovali. Problém s auditem z pohledu řídících orgánů Většinou se hovoří jenom o těch negativních nálezech auditu, které prosáknou na veřejnost. Hodně jsme se na to soustředili a příliš málo jsme věnovali pozornosti tomu, čeho bylo dosaženo, jaké výsledky byly dozačeny a co pozitivního se dosáhlo na národní úrovni. Máme také další věc a tady souhlasím s předřečníky. Audit a auditoři, eh, auditoři jsou také lidi. Neexistuje dokonalý člověk ani dokonalá metodologie a auditoři nikdy nechybují. To nemůžeme říct, je to velice složité. Uh, na úrovni řídících eh, orgánů, jejich eh, rozhodnutí, tam je kontrola ze strany auditorů, ze strany účetního dvora, ale něco takového neplatí pro ty auditory. A to je problém, protože pak nastane debata, která v podstatě nemá východisko. Další problém s auditem je, že auditní práce je ex post, přijde vlastně na sám konec. Poté, co všechno se už odehrálo, bylo učiněno, chyby už tady jsou. Velice často, ne že někdy, ale velice často, když ty chyby byly udělány, tak lidi, když je dělali, tak nevěděli, že dělají chybu. Různé vnímání, mění se přístupy a tak dále. To všechno vede k tomu, že řídící kon- orgány jsou zatěžovány kontrola kontroly a kontrola kontroly kontroly a všechno je to strašně složité. Jaké jsou pozitivní trendy, které můžeme vidět? Systém jednotného auditu v tom nařízení tady už byl zmíněn, ale pak jsou tady další eh, trendy. To by byl preventivní systém auditu, to už komise zavedla v tom novém programovém období a já to vítám. Potom eh, přístup ex ante, zjednodušení nálezů a doporučení v auditu ze strany komise. To také může obsahovat specifická doporučení, to vidíme i o účetního dvora. I to velice vítám, protože to poskytne konzultace řídícím orgánům v tu chvíli, kdy to zrovna je potřeba poskytnete ty relevantní myšlenky, jak systém zefektivnit a ne zesložitit. Stejně tak se mi zamlouvá fakt, že komise a účetní dvůr alespoň identifikovali potřebu určitého sladění auditní metodiky a praxe a výkladu. Já bych ale ráda také viděla aby napříč kontrol, to bylo napříč kontrolními orgány, protože máme také různé kontroly implementace, máme kontroly ze strany národních orgánů. To všechno vede k dalšímu a dalšímu břemenu. Co dál můžeme dělat? Některé věci tady už byly řečeny, takže se pokusím přijít jenom eh, s tím, co kolegové ještě neříkali. Proporcionalita, přiměřenost, to by měl být základ auditu a tady se určitě dá mnohé učinit. Přiměřený audit, přiměřená kontrola opírající se o míru té podpory, eh, za prvé v poměru, za druhé v sumě, potom přiměřenost opírající se o míru rizika, Tady bych souhlasila s Frankem, on řekl, že by se mělo kontrolovat podle míry rizika, mělo by to být reprezentativní, s tím bych souhlasila, ale rozhodně kontrola obecně by se měla opírat o rizika. Výsledky je třeba také to poměřovat výsledky, kterých ten projekt dosáhl. Já bych řekla, pokud projekt dosahuje uh, Eh, výsledků, tak pak je otázka, zda je na místě ho sankcionovat. Je třeba najít tu rovnováhu mezi výsledkem a kontrolou. A pak samozřejmě také souhlasím s tím, co tady už zaznělo, zjednodušené eh, procedury jsou způsobem, eh, jak snížit chybovost, protože jsou méně náchylné k chybám ty jednodušší systémy. Předřečníci tady zmínili, že v budoucnosti komise eh, zvažuje legislativu prověřovat z pohledu možnosti podvodu a chyb. Ano, to by mohlo vést ke zjednodušení, jak to tady už zaznělo. Komplexnost a složitost je jeden z nejzásadnějších důvodů té vyšší míry chybovosti. opakování práce to ty řídící orgány mm, eh, zatěžuje nejvíc, byly tady osvědčené postupy, ale v minulosti eh, se o tom hovořilo, hovořilo se o změně legislativy, změně výkladu, změně praxe, následné audity, opakování auditní práce po předchozích týmech a změna interpretace a někdy to dělá opravdu velké problémy, hlavně když to vede k vlastně prověřování od počátku programového období. Tomu bychom se opravdu měli snažit vyhnout, až to zakázat. S kolegou z České republiky souhlasím s tím, že kontrolovat výdaje příjemců by mělo být nadále povinné, ale když je nějaký problém nebo, nebo chyba se zjistí následné, tak by se to mělo korigovat jinými způsoby. Také už bylo řečeno, že by bylo třeba se soustředit na kontrolní práci víc než na nějaké ty procedury, protože procedury eh, jsou výrazně kontrolovány a posuzovány už během zavádění ty procedury tady už jsou, protože ty procesy vedou k posuzování a k ověřování, že ty procedury jsou v souladu, tak proč se to má stále opakovat? Také jde o to, aby se práce auditoru rozdělila a finanční audit by se nechal národním orgánům, aby se komise soustředila na, na výkon, na výsledky, abychom dosáhli s naším způsobem toho jednotného auditu, single audit. Jde také o kvalitu víc než o kvantitu. To už tady také zaznělo. Máme tady pozitivní trendy, ale myslím, že můžeme udělat víc. Konzultace versus sankce. Ano, když vzniknou problémy, tak pak doporučení, jak to zlepšit, ale pak je otázka, zda je vždycky na místě finanční korekce jak ty finanční korekce opravdu napomáhají tomu procesu a napomáhají té práci. Tady mám provokativní myšlenku, ale ano, je na místě se začít znovu zamyslet nad tou mírou významnosti, ale také diverzifikovat ty chyby. Je jasné, že chyba nemusí nutně být podvod. Podvod ten by se měl opravdu řešit jinak než chyba. Máme tady teda různou míru nevýznamnosti úroveň podvodu eh, by měla vést k přerušení, ale omyl by neměl eh, by měl se zbudit pozornost, ale nikoli v zásadní dopady. Pak je také třeba komunikovat a snažit se šířit ověřené postupy. Myslím, že jedna z největších pomocí pro reformu auditu, tak aby byl co nejefektivnější a další možnost pomoci řídícím orgánům, je třeba um, hovořit o osvědčených postupech. To eh, jak se šíří ta osvědčená praxe po členských státech. My třeba v Bulharsku máme dobrý systém, auditní orgány se podělí o své zkušenosti s ostatními. Je to v podstatě způsob vyučování toho, co je chyba, jak k tomu přistupovat. Měli bychom sdílet případové studie mezi členskými státy napříč uvnitř členských států. Myslím si, že to by byla opravdu velká, velká pomoc pro vzdělávání auditorů, pro zvyšování kvality auditu, ale i zvyšování efektivity kontrolního systému. O výzvách se tady už xkrát hovořilo, takže poslední folie. Děkuji vám za pozornost. Já eh, vám děkuji. Eh, Eh, nechyběla vám eh, inovace a síla a když bychom to všichni, eh, všechno provedli, tak by časopisy byly plné skandálů. A teď dám slovo paní Dlabajové, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Zejména bych chtěla poděkovat panu Novakovi a sekretariátu a také vám, paní předsedkyně, za zorganizování tohoto workshopu. Je velice užitečný a my opravdu musíme diskutovat o těchto věcech, takže vřelé díky a děkuji také za to, že jste tak velmi vhodně vybrali řečníky. Bylo to velice vyvážené, velmi vyvážená diskuze a velmi vyvážené zastoupení různých řečníků a stejně jako paní předsedkyně bych i já chtěla poděkovat eh, té poslední řečnici. Děkuji vám, paní Kroumová, protože i graficky jsem velmi ocenila vaši estetickou prezentaci, která byla nová a inovativní, takže mm, vřele díky. Několik otázek. Když jsem naslouchala tomu, co říkali řečníci, tak eh, společně tam zaznělo, že audit se dělá ex post ve chvíli, kdy chyby se již staly. A proto bych se chtěla zeptat vás všech, eh, Nevím, kdo z vás by na to chtěl odpovědět. Eh, jaké jsou tady další břemena toho přesunu na ex ante a audit? V oblasti zadávání veřejných zakázek to možné je, tak mě by zajímalo, co by obnášelo přesunout se k tomu exa a té auditu. Pan Buriš, Bureš tady zmínil tu sdílenou zodpovědnost. Když se tam objeví nějaká chyba v rámci toho jednotného auditu později, tak kdo za to bude finančně zodpovědný? Příjemce nebo auditní orgán a kdo potom bude nést ty důsledky e, finanční škody? Jak ošetříme tuto zodpovědnost v tom jednotném auditu? A potom, pokud jde o zodpovědnost, tak pro mě bylo zajímavé vyslechnout, že komise navrhuje, abychom eh, se spoléhali na těch důvěrných partnerech. Já si myslím, že důvěra je tady velice důležitá, takže se mi to líbí, ale myslím si, eh, že důvěra vyžaduje obrovskou zodpovědnost. Tady nemůžete důvěřovat, pokud tam není velmi eh, jasná zodpovědnost, jasná pravidla pro zodpovědnost. Zodpovědnost tady samozřejmě nese zejména komise v této oblasti a ve výboru KONT každý rok zažíváme ehm, velmi malou aktivitu členských států při sdílení svých pohledů na tyto věci. Máme to každý rok v případě absolutoria. Byla jsem spravodajkou před dvěmi lety pro tuto věc a bylo velmi složité získat k tomu stanoviska členských států. Máte tady nějaký názor v této věci k tomu, jak mm, vzbudit důvěru, tady, pardon, um, zodpovědnost v členských státech a mm, přijmout je k aktivitě, při, při, přijmět je k aktivitě? Jak tedy naložit s tou zodpovědností a zároveň uh, tedy tou důvěrou? Potom, jak víte, tak skupina ALD zvažuje zjednodušování Eh, je to tedy pro nás klíčový prvek a já jsem velmi ráda, že máme vysokou skupinu pro zjednodušování, která přináší výsledky a nové návrhy. Ale samozřejmě já jsem známa tím, že kladu velký důraz na výkonnost, výsledky a na evropskou přidanou hodnotu, ale já si myslím, že jsme skutečně dospěli eh, k dobré vyváženosti. My tady nemůžeme eh, přecházet od jednoho extrému k druhému. Pokud se zaměříme na výkonnost, tak nesmíme zapomenout na zákonnost a řádnost a obráceně. Takže takže prosím, uvědomujme si to, potřebujeme, aby audit byl také vyvážený. V tomto ohledu velmi vám děkuji a velmi děkuji také za uspořádání tohoto workshopu. Děkuji. Já jsem dala sama sebe na seznam řečníků také. Já jsem eh, dneska si uvědomila, že úroveň EU eh, při těch auditech není problémem. Eh, pokud jde o eh, audity, tak tady je ta problé- ten problém opravdu mnohovrstevnatý. A otázka je, jak ovlivnit tento způsob práce, když kritizována je zejména evropská úroveň. Já už jsem 13 let členkou tohoto výboru a už se mi vlastně nechce schytávat to za věci, za které nemůžu. A eh, já ta otázka, co se děje v členských státech, když my tam kontrolujeme, eh, když tam probíhají odborné kontroly a finanční kontroly, když budou sloučeny, mm, já si myslím, že odborné kontroly a finanční kontroly by měly být odděleny naprosto čistě, aby každý chápal přesně, o co jde. To by mělo být v dalším finančním rámci jednoznačně upraveno eh, Mm, ty příspěvky byly opravdu velmi zajímavé. Děkuji všem eh, za to, že jste předložili čísla. Eh, pan Sebr předložil čísla týkající se počtů kontrol a já si myslím, že méně auditů mít nemůžeme. Eh, regionální Eh, oblast, možná, že je to takhle, že eh, ty problémy v oblasti regionální jsou, těch je mnohem méně než v oblasti agrární. Čili eh, nový návrh MFF by měl, se měl pokusit, měli bychom se pokusit jej ovlivnit v tom smyslu, co se s tímhle vším dá udělat abychom zajistili, že prostředky nebudou eh, jenom nějakým způsobem využívány, eh, když se eh, někam nasype tolik miliard, tak to k nějakému výsledku vede vždycky. Já už opravdu mám dost toho, že se financuje, že financují zakládající členové Evropské unie stále jedním směrem. Eh, všichni jsme pro single audit eh, a eh, pořád to hlásáme a pořád se to neděje. Když teď členské státy a jejich správní orgány předkládají komisi čísla, žádná celá 0,2 desetiny procenta ehm, na, na mátkových kontrol jsou označeny háčkem já bych, mě by zajímalo, jakou roli vidí účetní dvůr sám eh, pro sebe eh, v tomto způsobu auditu. Jakou máte roli, protože eh, účetní dvůr většinou kontroluje ehm, i projekty v místě. A pokud to nebudete dělat, tak my se musíme ptát, Eh, jestli se bude dělat eh, kontrola kontroly a potřebujeme na to, kvůli tomu, abychom něco odfajfkovali, eh, úřad, který má 500 lidí. Já vás nechci nějak provokovat, ale je to vážně míněná otázka. Co bude dělat účetní dvůr, já nechci samozřejmě eh, další spousty a spousty eh, mimořádných zpráv, protože eh, to, to by nevedlo, to by bylo bez konce. Já se ptám na strukturální vynakládání peněz Evropské unie. Potom otázka na generální ředitelství, otázka spolehlivosti čísel z členských států. O tom se hádáme už dlouhá léta. Čím více, samozřejmě máme své problémy, když to, jak my to vidíme, jak si v terénu, nesou, není v souladu s těmi čísly a ještě to vůbec není v souladu s pojetím soudního, promiňte, účetního dvora, tak musíme hledat příčinu. Já jsem tady poprvé slyšela, Eh, něco o míře chybovosti. Eh, když tady máme systém, eh, kde chybí důvěryhodnost, tak se nám to nepodaří ani zjednodušit, ani nic jiného. Máme, budeme mít jenom problémy a budeme se jimi zabývat spoustu dalších let. Čili já tady mám své obavy. Potom bych ráda položila otázku eh, na, eh, na eh, řádnost a legalitu provádění, jak to vyplnulo z bulharské prezentace. Mnohé členské eh, země mají legální systémy. My samozřejmě chceme eh, růst, chceme zaměstnanost, to chceme podpořit penězi do agrárního sektoru, ale chceme eh, mít také lepší strukturu hospodaření. Výběrová řízení například, to je velmi důležitá věc. Mm, musíme dodržovat ehm, řádnost výběrových řízení, kritéria řádnosti. Pokud na tomhle nebudeme trvat, tak jsme odevzdali, dali z ruky eh, jeden z důležitých nástrojů. Pokud um, výběrová řízení slouží k tomu, aby se organizovala konkurence, um, my jsme byli v Maďarsku nedávno a viděli jsme tam, že 36% všech uh, výběrových řízení Eh, jsou eh, obsazeny jenom jedním účastníkem. Tam se mají jenom jednoho uchazeče. Čili jsem si jistá, že eh, pokud se podívám jenom na ty předměty, tak to jsou skvělé věci, ale pokud se na to nedívám jaksi z procedurálního hlediska, tak to není v pořádku. My tady přispíváme k vytváření nějakých monopolů. Um, my jsme tenhle problém eh, zjistili v mnoha členských státech, čili otázka regularity a legality nesmíme eh, mm, spouštět ze zřetele. Výběrová řízení to je důležitý, důležitá součást a pokud se na ní nebudeme zaměřovat, tak toho více zničíme, eh, nežli mm, když bychom, když bychom se zaměřovali jenom na vytváření dalších a dalších dalších pravidel. Potom jedna věc, kterou bychom. Hm, já se chci zeptat eh, pana zástupce České republiky, co to jsou norské fondy. Vy jste to říkal, že jste za to zodpovědný, eh, co to jsou norské fondy. Na to se vás potom budu ptát. Předem děkuji za odpověď. A bulharskou referentku bych ráda požádala eh, o hm, vysvětlení. Já nechci mluvit o vaší zemi, vy máte svoje problémy, ale ty jsou zajímavé i pro nás. Eh, čili zase určitě eh, se to bude týkat eh, řádnosti a legality. Ehm, a otázka vlastně směřuje ke všem a týká se výkonnosti. Country specific, specifické zprávy. To je pro mě důležité. Ptám se úředního, účetního dvora. Já nechápu, proč se účetní dvůr brání těmto specifickým zprávám za jednotlivé země. Eh, nám tady bude chybět nezávislost členů. Pokud nebudeme mít country specific zprávy od účetního dvora, eh, tak prostě tady bude chybět nezávislost a tohle to přeci nechceme. Já se omlouvám, že jsem eh, mluvila tak dlouho, ale nehlásil se, myslím, o slovo nikdo další. Já teď poprosím pana Lazarova, z, nebo začneme z druhého. Chcete radši mluvit na závěr, pane Lazaro, ehm, nebo chcete začít? Tak prosím, začněte. A máme už jenom čtvrt hodiny, tak to prosím eh, zkraťte. Děkuji. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o vaši otázku nebo obavu k tomu, jak jednotný audit eh, a jeho princip bude uplatňován účetním dvorem, jak eh, mhm. to bude probíhat, jestli budeme jenom očkrtávat eh, mm, ty požadavky Evropské komise a tak dále. Ale tak to zdaleka nebude. Podmínky pro využívání práce druhých, to je přesně eh, popsáno. A jak jsem A jak jsem uvedl ve své prezentaci, tak důvěru si musíte zasloužit. To není něco, co by mělo být udělováno automaticky a bez podmínek. Tedy e, říkám ano, můžeme se spoléhat na práci druhých, e, ovšem pouze za určitých okolností, když jsou naplněny určité podmínky. My tady budeme sledovat eh, výkonnost, pokud jde o soulad a nebudeme eh, odvádět takový obrovský kus práce, ale pokusíme se zacházet co nejhlouběji v naší auditní práci, eh, stejně tak hluboko, jako když provádíme testování tra- transakcí. A takže proto doufám, eh, že tady opravdu to spolehání na práci druhých, eh, jak doufám, bude v praxi fungovat. Jednotlivé zprávy pro konkrétní země, o tom jsme podrobně v minulosti diskutovali. Pokud jde eh, o konkrétní země a ta jednotlivá doporučení pro ně, tak jak jsem uvedl ve své prezentaci, s tím novým přístupem, na kterém pracujeme, doufáme, že v blízké budoucnosti díky tomu, že komise bude poskytovat spolehlivější informace a já, díky tomu, že my budeme mít naši auditní práci, bude možné toto naplnit. Pokud jde o konkrétní zprávy pro jednotlivé země, Eh, já si myslím, že toto by mohla být eh, další možná problematická věc, ale v tuto chvíli to teprve eh, studujeme, zabýváme se tím, takže vám zatím na to nemohu podat ještě definitivní odpověď. Paní Dlabajová zmínila otázku ex ante auditů a v tuto chvíli ex ante eh, audity eh, v účetním dvoru provádíme, eh, tam prověřujeme systémy, ale abychom mohli zhodnotit výkonnost řízení, tak je potřeba dodělat ty aktivity a tam potom do toho tady vstupuje ten ex post audit. A jak tedy důvěřovat té, jak tedy to udělat s tou důvěrou a zodpovědností. To samozřejmě kráčí ruku v ruce. Souvisí to spolu a já jsem o tom již hovořil dříve ve svém předchozím vystoupení. Děkuji. Děkuji, jenom stručně. My se soustředíme hodně na prevenci. Když spoléháme na audity partnerů, tak uh, ten systém už musíme mít předtím vyzkoušení a zda nás uspokojuje, uspokojují jejich pravidla. Pokud se něco nepodaří, pokazí, tak pak kontrolujeme, zda třeba partner nepostupoval podle svých předpisů zcela řádně. Pak je tady samozřejmě problém interpretace, to už to také zaznělo. Ten systém bychom měli vidět jako celek. Trochu mi dělá starosti, když tady slyším, že se budou úkoly rozdělovat. Pokud Myslím si, že bychom měli eh, žít v tom, že na každé úrovni se můžeme prostě spolehnout na své partnery. A samozřejmě performance, výkon, to je klíč všeho. To jsou indikátory, které, když se kontrolují ex post, tak to vlastně nesouvisí s tou zákonností. A jde tady o to sledovat, zda byly dosaženy sledované cíle. Děkuji. Zaznělo tady slovo reliability, spolehlivost. Co když se auditor mílí, něco je špatně, to je to též jako v případě irregularity, tedy nesrovnalosti. Když jsou nesrovnalosti v členských státech a vidíme, že to byla jenom nedbalost a stalo se to, tak pak eh, přesto členský stát zůstává spolehlivým. Eh, když to nebyla jenom nedbalost, no tak pak to má přímé dopady na rozpočet. A Tady to bude stejné. Pochopitelně, když eh, audit najde chybu, ale on i auditor může udělat chybu, tak se zase vracíme k tomu, co bylo na počátku. Pak se hovořilo o auditech ex ante. Audity ex ante to je v podstatě kontrola, proto jsem se snažila v tom modelu říct, že to prostě není audit, že to ex ante, to je kontrola, to je ona část, která musí být udělána řádně a proto máme auditní orgány, které to kontrolují a naše struktury je v podstatě ona ex ante podmínka pro to. My v zemědělství členským státům uhrazujeme měsíčně, protože víme, že ty struktury tam jsou prostě vybudované. Obecná otázka, výkon oproti legálnosti a řádnosti. Já si nemyslím, že je to buď a nebo. Jak řekla paní Gresle, samozřejmě nemůžete mít situaci, kdy projekt proběhl, všechno vypadá správně a je to ta firma, která dostává v členském státě vždycky tu zakázku, to je problém. Tady samozřejmě jsou pravidla pro zadávání veřejných zakázek. To je jeden ze zásadních požadavků EU. Musí být Otázka tedy je, co, abychom dostali výsledek dnes, tak máme podrobná pravidla pro každého jednotlivého e, příjemce a my budeme doufat, že nakonec toho bude požadovaný výsledek na evropské úrovni. To znamená, že pak na členské státy dopadne velké kontrolní břemeno. Základní otázka je tedy, jak najít tu rovnováhu. Když řekneme, chceme dosáhnout těch výsledků, ale nepotřebujeme mít stejná pravidla pro každého jednotlivého příjemce napříč EU, což máme v zemědělství, aspoň v prvním pilíři, ale rádi bychom, aby to bylo zaměřeno na členské státy regionálně. Oni vědí, jak se dostat k tomu výsledku. EU pak prostě ustoupí o krok a pak řekne, musíte mít princip zadávání veřejných zakázek a tak dále, ale třeba nebudeme sledovat každý jednotlivý bod v definování. To je přenecháno členským státům. My pak sledujeme ty výsledky. To znamená, neříkáme opustte princip legálnosti a řádnosti, hoďte to do koše, to rozhodně ne ale myslím, pokud opravdu chcete omezit eh, náročnost auditu a kontroly, musíte zjednodušit tu legislativu. To je třeba se rozhodnout, je to ta rovnováha, kterou je třeba uh, mít vždycky na paměti a co řekl pan Zeber o těch vládních strukturách, opravdu největší zjednodušení je stabilita. To známe od těch výplatních agentur. Děkuji. Thank you, Mrs. Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, opravdu, stabilita to je zásadní věc. S Kristýnou naprosto souhlasím. Uh, ale jak řekl pan zpravodaj, musí to být chytrá stabilita, žádné radikální změny systému, ale prostě zamyslet se nad stávajícím systémem a tu komplexnost náradit nebo doplnit, aby byla opravdu inteligentní. Zemědělství a soudržnost, tady jsou audity já jsem se pokusil demonstrovat ve své prezentaci, že je velká úroveň kontroly a měli bychom srovnávat srovnatelné. A tady vidím, že někdy máme stejnou míru náročnosti a komplexnosti a stejný typ mm, míry chybovosti, jak říká účetní dvůr. A to tady všechno už bylo řečeno. Je tolik pravidel. To znamená, aby každé, jedno, každé to euro bylo vydáno podle pravidel. Ta pravidla jsou komplexní, máme pravidla pro mm, veřejné zakázky, pravidla pro to, aby byl nárok na ty peníze a pak máte obecný princip ekologického zákonodárství, genderového zákonodárství a každé euro musí tedy projít všemi, to, všemi těmito filtry a musíte mít kontrolní mechanismy, jak eh, to budete sledovat. Ano, opravdu, snažím se vám vysvětlit, že jednotný audit, jak to definoval účetní dvůr v letech 16-2012, eh, je tedy dobré se na to znovu podívat zpětně po letech, protože eh, so, účetní dvůr řekl, že jednotný audit je součást auditního řetězce. Nejsou to eh, eh, kontroly ex ante. Jak tedy se spolehat jeden na druhého a jak nepřetěžovat lidi? Je třeba to znovu zvážit, ale je třeba uh, se na to podívat rozumně, pokud ne, tak pak ten příjemce je auditován poprvé, po druhé, po třetí, vždycky různými auditory. Paní Dlabajová, ex ante kontroly musí být eh, předtím, než se to dostane na vyšší úroveň, na certifikační orgán, a je třeba mít jistotu, že všechna kontrolní opatření, audit a tak dále proběhnou předtím, než eh, jsou 15. února ty účty předány komisi každého 15. února každý rok. Pak ty kontroly přijdou daleko později. Teď tedy všechno by se mělo odehrát předtím, než jsou ověřeny ty účty. Mm, a 15. února ehm, se vždycky sledují ten blok výdajů. Mm, vy to v tomto výboru velice dobře víte, že z toho v členských státech jsou obavy a členské státy v tuto chvíli nedeklarují účty, protože chtějí mít eh, čas na to, aby udělali všechny kontroly, aby pak nečel, nečelili nějakým dalším eh, opatřením. To znamená, z toho jsou různé problémy pro přizpůsobení systému v členských státech, proto já bych byl proto, aby stávající systém k nějakému budoucímu přešel hladkým a evolučním, nikoliv revolučním způsobem. A teď ty aspekty jednotlivých zemí, já si myslím, že účetní dvůr už teď přišel s nějakým pilotním projektem. Já vím, paní předsedkyně, že my se snažíme vám dát co nejvíce podrobných informací v té zprávě o činnosti pro členské státy, pro programy, pro části programu. A když eh, účetní dvůr zkontroluje naši validaci míry chybovosti v členských státech, tak pak nám můžete říct, ano, na tohle se komise může spolehnout. V členském my si nemyslíme, že komise nemá dostatek dobrých informací, o které by se mohla opřít. To si myslím, že všichni vidíme pozitivně. A ještě bych řekl, že naprosto souhlasím s paní Dlabajovou. To není legálnost a řádnost versus výkon. Jde o oboje. Ale mohu vám, měli byste Mělo by se zajistit, že to nebude znamenat vyšší míru zátěže a komplexnosti. Musíme radikálně zjednodušit pravidla a zajistit, že to bazální bude dodrženo, hlavně systém veřejných zakázek, aby to všechno nebylo ještě složitější, než to být musí. Děkuji. Děkuji. Eh, na jednu transakci, já jsem, eh, kterou uvádíte ve statistice, eh, jedna transakce je 1,4 miliony eur. Víte, co by bylo hezké, kdybyste nám mohl dát statistiku o tom, kolik projektů eh, bylo kontrolováno v jednom období MFF. Máme milion projektů, jak jste říkal, kolik z toho bylo skutečně zkontrolováno a jaký rozsah měly ty projekty, protože pro nás jsou důležité eh, eh, ty velké, díváme se zejména na ty velké mm, Eh, bylo by to určitě eh, super, kdyby vaši eh, spolupracovníci mohli něco takového vytvořit. Děkuji. A nyní pan kolega z České republiky. Uh, by e, e, or by Norway funds or Norské fondy, tím jsem myslel granty EEA, tedy granty Evropského hospodářského prostoru, což je uh, Eh, také příspěvek Islandu, Lichtensteinska a Norska ehm, pro Evropskou unii nebo trhy Evropské unie. Uh, well, yes, I, we don't have enough time, so I... Nemáme dostatek času, takže já vás nechci příliš zdržovat, nechci hovořit příliš eh, obšírně, ale myslím si, že eh, pokud jde o zákonnost a tyto kontroly, tak tam samozřejmě se můžeme přesunout spíše k kontrolám výkonnosti, ale to, tam jde samozřejmě o zjednodušování legislativy. To je téma, kterým se musíme zabývat. Ne, nestačí hovořit pouze o auditním přístupu. Děkuji. Absolutně weniger Regeln, desto weniger... Přesně tak. Čím méně pravidel, tím méně chyb. Máte pravdu. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom několik stručných připomínek, abych nezabírala příliš mnoho času. Pokud jde o audity ex ante, už tady zaznělo, eh, že eh, audit samozřejmě svou povahou je ex post, ale my se musíme zaměřit na to, abychom zvýšili preventivní úlohu, zabránit chybám do budoucnosti a e, neměnit třeba načasování auditu, ale přiměřit e, nebo udělat ho přiměřeným tomu, aby se zabránilo budoucím chybám a e, udělat to tak, aby jsme ošetřili ty výzvy, kterým čelí řízení, abychom zabránili těm chybám v budoucnosti. Chtěla bych se vrátit k příkladu, který tady zmínila paní předsedkyně těch 26 případů eh, v oblasti veřejného zadávání zakázek, eh, tak když tady hovoříme o výkonnosti versus eh, zákonnost a řádnost, tak tady jde o to, že audity operací ty takový systematický problém nepodchytí, protože veřejné zakázky s jedním uchazečem nejsou automaticky eh, chybné, nebo není tam automaticky nějaké, nějak, něco špatného. Možná, že to je velmi specifická záležitost a je tam jenom jeden eh, uchazeč a hm, někdy je to systematický problém a když to potom eh, neděláte podle jednotlivých operací, tak potom můžete mít horizontální pohled a ten horizontální pohled ten je jiný, když máte audit Eh, tedy výkonnosti systému nebo celého odvětví. Děkuji. Eh, děkuji. To je taky důležité. Pokud stávající systém legálnosti a řádnosti něco takového umožňuje, tak s ním něco není v pořádku, máte pravdu. A nyní na závěr pan zpravodaj, prosím. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Když jsem vám tady všem naslouchal, tak jsem si říkal, že vám musím poděkovat nejen za eh, vaše dnešní vystoupení, ale za vaši práci, protože já jsem si jist, že děláte vše, co je ve vašich silách, vše, co můžete a sloužíte vlastně eh, ostatním. Pokud je o kontrolu rozpočtu, tak tady, eh, tady jde o občany a my děláme vše, co je v našich silách, abychom co nejvíce chránili veřejné prostředky. Američané rádi říkají, um, nenechte se eh, zahltit problémy. A já si myslím, že toto bylo velmi zapotřebí uspořádat tento workshop, byl velmi dobře načasován a já jsem velmi rád, že jsme o tom tady dnes hovořili a jsem ještě eh, o to spokojenější, že jsme se nedohodli na všem, že jsme neměli absolutní schodu, to by bylo podezřelé. A eh, já doufám, že jsem vás trošku vyprovokoval svým úvodním projevem a pokusím se to udělat i v závěru našeho dnešního workshopu. Já jsem si jist, že si uvědomujete, že jsme na jedné lodi. Pokud jde o většinu běžných uživatelů, občanů, tak my jsme zkrátka, a příjemců, my jsme zkrátka Brusel, eh, účetní dvůr, parlament, eh, komise, národní orgány. Takže musíme společně uh, uvažovat, jak to celé uchopit. Já jsem si jist, že každý z vás má pravdu ve své prezentaci a že jste to dobře vystihli. Jeden říkal, máme jenom 1% eh, všech projektů, které prověřujeme, nebo jenom 3%, 5%, ale když to spočítáme, tak eh, práce OLAFu, národních orgánů, eh, orgánů pro prevenci podvodů, regionálních orgánů, když bychom to spočítali, tak eh, bychom eh, to dotáhli k určitému výsledku. A mě by zajímalo, zda by bylo možné vypočítat, eh, jaké jsou náklady uplatňování řízení projektu, kontrol a tak dále. Je to 10, 15 nebo 20 nebo možná, že to procento je nižší, já nevím, to je pouze pouhý odva, odhad. Ale dovedete si to představit? 4 až 5 říká paní předsedkyně. Takže by to mělo být 4 až 5 Já jsem nejprve slyšel 45 Ne, je to 4 až 5 eh, Takže dovedete si představit, že lidé, kteří jsou mm, zvolenými poslanci, oni velmi často eh, chodí do svého volebního okrsku a tam neustále slýchají stejné věci od příjemců. Některé, někteří z nich malé podniky, malí příjemci, raději eh, jdou do banky, vezmou si půjčku a zaplatí úroky, míst, eh, než aby se pustili do té obrovské byrokracie, kde vlastně jeden nebo dva roky se ucházíte o něco a potom uh, se tím musíte zabývat a za pár let nebo brzy je někdo za vašimi dveřmi, aby vám to celé kontroloval několik let. Takže já si myslím, že audit po roce 2020 bude vypadat lépe. Nejen, eh, nebo ne díky nám, ale hlavně díky vám a vašemu úsilí a vaší práci. A já doufám, že tento parlament a to, tento výbor bude tím prostorem, kde se o těch myšlenkách bude hovořit, kde se budou utvářet a kde se to potom bude provádět. Eh, takže v tuto chvíli vám velmi vřele Děkuji za vaši účast, bylo to pro mě velkým potěšením, eh, že jsme se zde setkali a já doufám, že mm, v blízké budoucnosti u různých příležitostí se opět uvidíme. Já vám také děkuji, bylo to velice zajímavé, děkuji za to, že jste přijeli, děkuji vám za vaše příspěvky a určitě zůstaneme v kontaktu. Končím tím dnešní workshop a mnohokrát vám děkuji. Máme nyní na pořadu jednání bod číslo 6, je to eh, návrh Eh, k příštímu eh, víceletému finančnímu rámci. Kolega eh, Sarvama je zpravodaj a hned mu dávám slovo. Prosím. Děkuji, teď již máme klid v sále, takže dovolte několik poznámek úvodem, velmi stručně, k významu tohoto tématu. Jak všichni víme, tak v tuto chvíli čelíme Brexitu a jsme svědky naprosto nebývalých výzev pro Evropskou unii Máme tady migraci, potom eh, otázky obrany, kde obojí bylo jasně označeno za prioritu. Patří to k prioritním cílům Evropské unie a v tuto chvíli, kdy vstupujeme eh, do éry EU 27, tak si musíme v tuto chvíli eh, provést některé naprosto zásadní změny v tu, eh, ono se často říká, pokud to není rozbité, tak to neopravuj, ale my jsme teď v tuto chvíli asi v takové fázi, že bychom si měli říct, když to již rozbité je, tak to musíme opravit. A já jsem navrhl stanovisko za tento výbor pro rozpočtový výbor a předtím, než se pustíme do podrobností tohoto stanoviska, tak bych rád uvedl, že Eh, jsem mm, měl eh, na zřeteli všechny klíčové fakty takzvaného reálného světa, ale zároveň jsem se nechal vést eh, v návrhu tím, že pokud nebudeme mít vysoké cíle, tak ničeho nedosáhneme. Já si myslím, že musíme mít vysoké cíle a musíme být upřímní rozpočtová unie potřebuje zásadní e, opravu a přepracování, takže tady není, nejde pouze jen tu a tam něco kosmeticky upravit, ale opravdu je potřeba udělat naprosto strukturální zásadní změnu toho, jak celou věc vnímáme. Stanovisko jsem rozdělil se záměrem o větší jasnost na sedm různých sekcí. Máme tady sedm takových eh, nadpisů. Jednak eh, sladění eh, rozpočtových a strategických cyklů. Za druhé komplexní revize výdajů Evropské unie. Za třetí pružnost podle cílů a objevujících se priorit. Za čtvrté dobře odůvodněné potřeby a evropská přidaná hodnota. Za páté, jak ukončit eh, nezaplacené závazky, dopad eh, nedostatku skutečné evaluace a efektivní rozpočtové kapacity. Za šesté, rozpočet založený na výkonnosti, rámec pro eh, stanovení škrtu a za sedmé, jak zaplnit mezeru po Brexitu, zjednodušit nebo sjednotit rozpočet a zavést nové zdroje. Nyní tedy zaběhnu do větších podrobností um, návrhu. Je tady několik konkrétních věcí a to následujících. Za prvé, pokud jde o trvání, tady stanovisko přichází s tím, že tady by cyklus rozpočtu měl být sladěn s obdobím Evropského parlamentu a komise. A potom ten druhý nadpis, který se týká revize. Tady potřebuje komise provádět komplexní revizi výdajů EU předtím, než navrhne nový eh, MFF. A potom dále ve stanovisku se dotýkám flexibility rozpočtové plánování by mělo být pružnější. My všichni víme, že je třeba řešit krize a všechny ty nečekané změny a nové okolnosti si to žádají. A dále zjednodušování struktury jako takové, struktury eh, rozpočtu EU, eh, ta, ta musí být zjednodušená. Tady máme celou galaxii různých eh, rozpočtů a je stále obtížnější to kontrolovat a mít přehled nad tím, co se tam vlastně děje v tom světě rozpočtu. A potom jim eh, tady přicházím s tím, že EDF by měl být eh, integrován do evropského rozpočtu, eh, přístup založený na riziku, by tady měl být zohledňován, to je takové obecné téma a také se hovoří o kontrolních mechanismech, že by ty měly více vycházet z rizika a my se tímto směrem ubíráme již delší dobu, ale přesto si myslím, že nás ještě kus cesty čeká. Dále musíme se specificky věnovat velmi bedlivě přidané hodnotě tedy eh, tady hovořím o lepší výkonnosti a pokud jde o změnu struktury, jak jsem uvedl úvodem, je to jako pucle. Pokud vám jeden kousek chybí tam nebo jinde, tak potom nebude nikdy možné složit ten celkový obrázek. A proto si myslím, že ty nesplacené poplatky, ty uh, RAL, to velmi eh, komplikují, je téměř nemožné efektivně hodnotit a revidovat eh, provádění. A proto tomu musíme také věnovat náležitou pozornost. Velmi důležité jsou výdaje politiky soudržnosti, ty musíme eh, nově nadefinovat, nově zvážit, potřebujeme efektivní výsledky a proto potřebujeme eh, tady myslet na strukturální výsledky, když se zabýváme rozpočtem v oblasti soudržnosti. A vždy by se mělo také vycházet z indikátorů výkonnosti, eh, to již předem, s dostatečným předstihem. Potom eh, ty peníze investovat tam, kde vedou k růstu, to by bylo ve prospěch celé Evropské unie. My o tom neustále hovoříme, ale musíme tomu přizpůsobit i pravidla, tak aby to byl nevyhnutelný výsledek politik a stanovování rozpočtů. Potom um, se možná zmíním o posunu, nebo jsem se zmínil o posunu um, tedy je důležitá vyváženost mezi okruhy stávajícího eh, MFF, vyváženost politiky strukturální a zemědělské. To, to musí být nově eh, zváženo, protože se objevují nové priority, ale nejen, že se objevují, oni už jsou tu a přestože to bude velmi bolestivé, tak musíme být připraveni na to, abychom se začali zabývat vyvážeností a e, relativním poměrem soudržnosti a politiky zemědělské. Samozřejmě, já tady nechci zabíhat do podrobností, jak by to mělo fungovat, ale nějaké myšlenky k tomu mám a ve stanovisku to předkládám, pokud je o společnou zemědělskou politiku. unie ehm, toho musí dělat méně tam, kde je eh, malá přidaná hodnota. Tady jde o výkonnost rozpočtu. A teď tedy bych chtěl pohovořit o rozpočtovém jádru. Eh, je to povinnost tohoto výboru. My bychom si neměli nechat eh, jako výbor kont uniknout příležitost, abychom ovlivňovali Eh, to, jak, eh, nebo abychom se zamýšleli nad tím, jak to celé rozběhnout a nastavit. A pokud 10 až 15 miliard euro eh, tedy tady je vydáváno a pokud my tady budeme mít nové úkoly, kterých se musíme zhostit, tak samozřejmě také komise i my musíme velmi pečlivě zvažovat, co tedy komise navrhne, eh, jak to tady například zafixkovat, 1% HD, HND, a nebo zkrátka potřebujeme nějaký eh, posun v návrzích eh, o nových zdrojích Stanovisko se také pouští do určité míry podrobností o tom, jak nejlepším způsobem eh, k tomu dospět, eh, za jaký konec to uchopit a a já nechci být příliš pokorný, eh, nebo neměli bychom být příliš pokorní, pokud jde o cíle, takže mě jde o přepracování mechanismů a jde zkrátka o to, že pokud chceme, aby rozpočet lépe fungoval, tak by to tomu mělo být eh, vše přizpůsobeno. To by tady bylo v kostce asi vše. Děkuji všem za tuto příležitost představit návrh stanoviska, závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy eh, v, ve výboru KONT je 30. Eh, října 2 hodiny odpoledne a Hlasovat se bude buď 20. nebo 21. listopadu na výboru KONT. Děkuji. Děkuji. Eh, kolega eh, Ale ohlas, eh, žádalo slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Za prvé bych rád pogratuloval panu Sarvámovi k tomuto stanovisku. Dokument pokrývá široké spektrum bodů, které souvisí s eh, parlamentní vizí možné reformy víceletého finančního rámce. Během předchozích diskusí na, tohoto, na toto téma v tomto výboru v červenci jsme se ptali na celou řadu věcí souvisejících s nutnou dlouhodobou strategií eh, lhůta a introdukce rotačního systému, aby se tady objevila dobrá praxe z veřejného sektoru. Jsem rád, že většina těchto věcí byla vzata vážně a byly zahrnuty do tohoto stanoviska. Spojení rozpočtového a strategického cyklu je správný přístup, ale mám stále obavu, že se jedná o strategii, teprve tu další strategie 2030 pro přípravu příštího víceletého finančního rámce a strategické návrhy by se měla implementovat případné review. Měli bychom také se snažit o maximální efektivitu nákladu a to platí i pro kontrolní mechanismy. Důležitá je také flexibilita. Jsou tady různé přístupy k tomu, jak toho dosáhnout. Jde třeba o rozšíření vnitřní flexibility mezi rubrikami a roky. Tedy bychom neměli zapomenout na nedávnou zkušenost eh, s krizí, která dopadla na EU Dále eh, rozpočet orientovaný na cíle by měl poskytnout maximální míru efektivity a přidanou hodnotu pro všechny občany napříč Evropskou unii. Děkuji vám. Děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí. Pan Švarc eh, z Evropské komise, prosím. Eh, já vám děkuji, paní Gresle a budu mluvit anglicky, protože zpráva je v angličtině. Samozřejmě, že jsme si přečetli návrh této zprávy, četli jsme to s velkým zájmem. Hovoří se tam o mnohých bodech, které jsou i v tom reflexním dokumentu EU, o financích EU. Je tam důraz na tu evropskou přidanou hodnotu. Mm, máme tady definici a popis toho, co my vnímáme jako přidanou hodnotu EU a jak k tomu budeme přistupovat. Potom eh, to téma vydávání prostředků. V tuto chvíli se věnujeme všem programům, sledujeme tedy doporučení Evropského účetního dvora a reflektuje to i návrh tohoto stanoviska byly zmíněny důležité věci jako větší míra pružnosti a mohu říct, že to odpovídá i způsobu myšlení v komisi. My přemýšlíme o tom, jak dále rozšířit flexibilitu v rozpočtu. To platí pro všechny zdroje. Také velice oceňujeme, že ta zpráva míří vysoko, je ambiciozní, komise je také ambiciozní, komisař Oettinger to říkal při nejrůznějších veřejných příležitostech a samozřejmě, jak zaplnit díru po Brexitu, to je téma mnohých úvah. Je tady také otázka, co budeme dělat s těmi výdejovými stránkami. Krom výpadku po Brexitu budeme mít výpadek eh, i v důsledku nejnovějšího vývoje, tedy výdaje na obranu a na migraci. Pane Sarvama, myslíme si, že je to velice hodnotné stanovisko, dobrý příspěvek do debaty, ten reflexní dokument odstartoval konzultační období, bereme a budeme to brát velice vážně. Velice vám za to děkujeme. Děkuji, pan zpravodaj na závěr. <clears throat> Well, thank you. Děkuji, děkuji vám všem. Chtěl bych to schrnout velice rychle. Mám pocit, že to stanovisko eh, ve vztahu k tomu, čemu budeme čelit v příštích letech, tak Myslím, že to v podstatě bylo shledáno úspěšným. To stanovisko, myslím, reaguje na výzvu předsedy komise. Možná bych na úplný konec dodal něco k harmonogramu celé té věci. Sektorální výbory, některé o tom diskutují, TRAN dneska, další budou následovat, některé diskutovali již během léta. Všichni budou hotovi se svou prací nejpozději do ledna. Výbor pro rozpočet potom přijme zprávu z vlastní iniciativy v únoru příštího roku a pak se bude hlasovat na plénu v březnu a potom všichni budeme připraveni na to, s čím přijde komise. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám, to byl bod číslo 6, bod číslo 7. Zvláštní zpráva 32 016 Evropského účetního dvora o účinnosti podpory Evropské unie určené pro Honduras. Já bych eh, ráda přivítala eh, velvyslance Hondurasu Evropské unie. Vítáme vás, že jste mezi námi. Pane velvyslanče, srdečně vítáme a děkujeme, že jste mezi nás přišel. Eh, paní Jakobsen je členka účetního dvora, která nám představí tuto eh, zprávu a naše zpravodajka je paní Ayala Sender. Čili nejprve paní Jakobsen, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji vám za tuto příležitost pře- prezentovat tuto zvláštní zprávu o efektivitě podpory EU pro prioritní odvětví a oblasti v Hondurasu. Uh, já se zaměřím na hlavní závěry, eh, doporučení a mm, zjištění. Eh, tady jde o podporu EU pro Honduras. Proč je to důležité? Honduras čelí obrovským eh, rozvojovým změnám, je tady velká míra chudoby, velká eh, korupce a každodenní násilí. Evropská unie je druhým největším obchodním partnerem eh, Hondurasu a eh, se čtvrtým největším dárcem. Tady v roce 2007 až 2013 tady bylo 4,5 milionů podpory a mm, to se vlastně mm, ještě velmi zvýšilo. V období 2007-2015 až tady byly platby, které činily 119 milionů euro, eh, kde eh, polovina podpory mm, byla poskytnuta rozpočtem a druhá polovina byla implementována formou projektů. Honduras navíc měl eh, prospěch z regionálních programů spolupráce, subregionálních programů a tematických rozpočtových linií. Eh, audit se zaměřil na tři prioritní eh, sektory, snižování chudoby, přírodní zdroje, bezpečnost a spravedlnost. Dohromady sem směřovalo 90, pardon, 89 výdajů z té bilaterální podpory. Naše audity eh, pomáhají hodnotit efektivitu podpory Evropské unie pro prioritní oblasti v Hondurasu a my jsme tady nejprve prověřovali eh, řízení komise rozvojové podpory a dále jsme eh, také se zaměřili na to, do jaké míry byly splněny cíle. Jaké jsou naše zjištění? Celková, celkové sdělení té zprávy je, že Evropská unie tady eh, používala, byla detailní rozvoj a během tohoto období to bylo částečně úspěšné. V obtížných okolnostech akce Evropské unie byly relevantní a obvy, obecně vedly eh, k výstupům, i když se spožděním, eh, ale bylo tady mnoho pozitivního pozitivní vývoj. Na druhé straně celková situace v zemi zůstává i nadále znepokojující, míra chudoby se zvýšila a eh, zalesněné oblasti se zmenšily, je tady velmi rozšířené násilí a dochází k mnoha homicidám. A Přístup komise pro poskytování rozvojové pomoci v, Hormon, v Hondurasu se správně zaměřil na oblasti s velkou potřebností. Ve většině případů to bylo pokryto relevantními a důvěryhodnými národními eh, strategiemi, i když tady byly i významné nedostatky a nalezli jsme slabiny v tom, jak komise řídila podporu Evropské unie. Flexibilita přístupu vedla k tomu, že některé oblasti dostaly podporu EU pouze na relativně krátké období, což zvýšilo riziko toho, že bude ohrožen možný dopad eh, tohoto financování. Podpora EU má velmi široké cíle a finanční podpora proto byla rozptýlená po mnoho let a i když je tady dobrá struktura koordinace dárců v Hondurasu, skutečná spolupráce byla poměrně omezená, což v některých případech vedlo k tomu, že podpora se překrývala rozpočtová podpora v Hondurasu zahrnovala rizika způsobená nestabilním makroekonomickým rámcem a e, špatnou, špatným finančním řítězím. I když komise se podařilo částečně omezit tato rizika, ale e, nepodařilo se to dostatečně, tak aby se ukázalo, že e, pokrok v zemi je v souladu s jasně definovanými benchmarky a cíly. Monitorování výkonnosti eh, vykázalo určité eh, slabiny, pokud jde třeba o používání eh, ukazatelů nebo doporučení, která měla následovat. Komise vypracovala strategie pro politický strukturální dialog v mnoha oblastech s vládou Hondurasu a to je sice dobrý postup, ale tyto strategie jsou spíše obecné a nepokrývají všechny relevantní oblasti. Takže co doporučujeme? Abychom eh, zvýšili efektivitu eh, rozvojové podpory Evropské unie v Hondurasu, doporučujeme, aby komise posílila eh, přístup EU tím, že bude konsistentnější a zaměřenější na účel a řízení Eh, podpory eh, by mělo být také zacílenější. Eh, potom by mm, se měla zaměřit na akce EU a potom také ten dialog s příslušnými odvětvími by měl být vylepšen. Děkuji komisi za spolupráci, děkuji za velkou angažovanost, protože přijali všechna naše doporučení a i v tom, že usilují o další vylepšení. Na tuto zprávu jsem zaslala členům delegací pro vztahy e, se Střední Amerikou. Chtěla bych poděkovat spolu zpravodajice paní Sender za spolupráci. Děkuji vám za pozornost a již se těším na vaše otázky k této zprávě, na které ráda odpovím. My děkujeme vám a slovo dávám ještě paní Ayala Sender, paní zpravodajce. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych eh, také chtěla poděkovat paní Betině Jakobsen eh, za její zprávu. Zejména eh, protože to byla v podstatě první zpráva a i z toho důvodu bychom rádi využili tuto příležitost, abychom zjistili, co funguje optimálně a co by se do budoucna mělo zlepšit. Spolupráce s Evropskou komisí byla opravdu skvělá. Děkuji e, za dobrou spolupráci a děkuji za trpělivost. A také e, Spolupráce s ambasádou byla vynikající, e, fungovalo to opravdu dobře, což znamená, že výsledky eh, těchto rozhovorů a eh, této spolupráce eh, jsme schrnuli například i pro potřeby případné delegace do Hondurasu na pozvání velvyslance, pokud taková možnost bude. Tuto zprávu jsme skutečně vypracovali velmi dobře. Eh, je to první zpráva eh, k rozpočtové pomoci, eh, jak už jsem pro takovouto zemi, jak už jsem říkala, je to země, se kterou máme úmluvu mezi regiony Evropskou unii a Střední Amerikou. A současně se jedná o zemi, ve které právě teď, když, se, když to hodnocení probíhalo, když probíhal ten audit, tak v té době v eh, účetní dvůr eh, vlastně procházel krizí ehm, eh, od roku 2009 a to samozřejmě je zapotřebí také zahrnout do této analýzy. Potom je Eh, určitě je dobré provádět nikoli ojedinělé analýzy, ale jaksi komplexní analýzu. Tato zpráva o eh, Hondurasu je velmi důležitá také z toho důvodu, z důvodu načasování, eh, protože komise i my, i ta země jsme se museli teprve učit, jak pracovat s tímto novým nástrojem. Eh, zejména s mm, jaksi s cílenou podporou orientovanou na výsledek. Eh, období, které bylo kontrolováno, zahrnuje dva mandáty 2007 až 2015. V první části ehm, až 2013, promiňte, a potom ještě další eh, období, pouze dva roky, 2015 a 2013. Eh, já si myslím, že eh, paní Jakobsen eh, by k tomu měla přihlížet a při následujících kontrolách, eh, když budeme poskytovat podporu takovýmto zemím, měli bychom myslet na to, že možná by stačilo se omezit na kratší období, aby eh, mohlo být provedeno follow-up a abychom se mohli co nejvíce poučit. Je to lepší, nežli zvolit takto dlouhé období, které se sleduje, protože některé výsledky a některé závěry potom už možná jsou jaksi překonané. Také e, e, tady probíhala e, spolupráce vlastně před krizí, potom spolupráce po, po krizi. Probíhala zde také bilaterální pomoc, která byla částečně zablokovaná. A takže zablokovala dokonce, ta krize zablokovala dokonce pozitivní výsledky, kterých bylo dosaženo před ní. A spolupráce s Evropskou unii Eh, byla potom jaksi ehm, eh, restartována, muselo eh, dojít k mm, rozpočtové pomoci s novými prioritami, protože ta země se vlastně po té státní krizi výrazně změnila. Ta situace je opravdu specifická a mm, byla to mm, velmi specifická zkušenost. S, ohledem, s pohledem do budoucna bych tedy jaksi se ráda zasadila o kratší období a v detailnější práci. Chyběla tady urč- chyběly tady určité prvky, eh, týkající se eh, rozhovorů účetní, zástupců účetního dvora a příjemců eh, a určitých organizací eh, z dané země. Potom ještě jedna připomínka. V druhé části toho období po roce 2012, kdy došlo k asociační, podpisu asociační dohody, tak se hm, tady hm, změnila situace v rámci této dohody mezi Evropskou unii a Střední Amerikou politikou, protože bilaterální vztahy e, jsou obohaceny o regionální spolupráci a to samozřejmě dává té e, situaci um, úplně nový, um, novou kvalitu. A to v té zprávě podle mého názoru dostatečně nebylo zdůrazněno. Uh, Potom, co se týče spolupráce s komisí, tady jsme eh, zažili něco, co je podle mě velice důležité a přináší to pro nás určité otázky, protože rozpočtová pomoc to je samozřejmě určitý způsob spolupráce eh, na Eh, rovnoprávné úrovni. Eh, můžeme zde zajít zacházet opravdu do detailu, do hloubky a eh, vypovídá to o práci Evropské unie se zeměmi, které požívají takovouto pomoc. Ale na druhé straně tady hm, z toho plynou velké výzvy. Teď jsme zjistili v případě Hondurasu následující. Je důležité, Eh, podívat se na to, jak eh, jsou stabilní státní struktury, eh, jak byly stabilizovány státní struktury po krizi, přestože tady přetrvává nerovnost, korupce a další negativní jevy. Přesto můžeme říci, že základní instituce státní opět fungují. A k tomu určitě napomohla právě tato rozpočtová pomoc k překonání tedy státní krize. Eh, po eh, tedy státní převratu eh, v rámci této velké spolupráce s Evropskou unii a vzhledem k cílům, jako je transparentnost, snížení byrokracie, může, eh, eh, můžeme říci, eh, že chceme tento vztah dále rozvíjet. A je třeba zdůraznit, že Honduras na tom opravdu zapracoval, zapracoval na eh, postupu proti korupci, eh, eh, na, za, zlep, na zlepšením postavení žen, dětí, na boji proti chudobě, ehm, v rámci spolupráce s Guatemalou, Salvadorem, Nikaraguou, v rámci spolupráce v celém regionu. Došlo tady k celé řadě zlepšení a ve spolupráci eh, s mezinárodními zprostředkovateli, eh, kteří napomohli k tomu, aby všechny tyto projekty eh, postoupily dále a aby se země rozvíjela pozitivním směrem. I tady Evropská unie eh, se sama musí poučit, eh, protože pokud jde o, eh, zejména pokud jde o zvládání takto složitých situací. My jakožto ehm, zákonodárce, zejména náš výbor, tady máme speciální úlohu. Pokud dojde ke státnímu převratu a někam plyne rozpočtová pomoc, tak se to vlastně celé zastaví a my potom musíme naše kapacity navýšit a vlastně zase do toho procesu vstoupit. Rozpočtová Rozpočtová pomoc je samozřejmě určitý nástroj, který může na pomoci ke zlepšení situace v dané zemi. Hraje tady roli celá řada faktorů a eh, může to vést k tomu, že eh, stát začne znovu fungovat po převratu, po krizi a po eh, celé té katastrofě, kterou to pro zemi znamenalo. Čili i Evropská unie se z toho může mnohému naučit. Já si myslím, že to platí i pro komisi. Naše spolupráce se eh, opravdu ukázala, mm, že ta zkušenost s Hondurasem eh, posloužila i komisi, protože eh, tady určitě můžeme z tohoto experimentu vycházet mm, a pracovat na rozvíjení takovéto zacílené rozpočtové pomoci Můžeme se tedy eh, z toho poučit i pro náš vlastní vývoj, pro poskytování eh, rozpočtové pomoci dalším zemím, protože eh, to je opravdu velmi důležité a mnohé se tady zlepšilo. Další otázka, která se Eh, vyskytovalo opakovaně nejen na straně komise, ale i na naší straně. Eh, měli bychom se rozhodně pokusit jednu věc, jeden faktor lépe eh, změřit, a sice náklady, pokud Evropská unie podporu neposkytne. Na to bychom se měli zaměřit v rámci rozpočtové kontroly. Možná, že bychom eh, mohli při řešení této otázky zajít ještě dále. Co by se stalo, když by Honduras přestože eh, ta situace tam znamená velkou výzvu, když by Evropská unie v okamžiku státního převratu eh, pozastavila poskytování rozpočtové pomoci Ehm, klást si tuto otázku je důležité společně s komisí a společně s účetním dvorem. Tedy ehm, můžeme najít nějakou možnost, jak kvantifikovat to, co by se stalo. Eh, auditoři eh, kontrolují to, co se skutečně stalo, ale eh, měli bychom mít v ruce nějaký nástroj, což nám ukázala právě tato zkušenost s Hondurasem, abychom mohli kvantifikovat, co by se bylo stalo, když bychom se rozhodli my jakožto zákonodárce a jakožto rozpočtová kontrola, úřad pro rozpočtovou kontrolu, Eh, ponechat tu zemi eh, jaksi bez naší pomoci. Eh, v roce 2012, nebo jak se došlo zde ke dvěma zlomovým událostem, jednak k tomu státnímu převratu a potom k uzavření dohody s Hondurasem v Hondurasu byly velké problémy, byly to drogy, obchodování s lidmi a tak dále. Ehm, ehm, museli jsme se dívat na to, jak se podařilo zemi stabilizovat situaci, jak se jí podařilo stabilizovat ehm, obchodní vztahy, které byly zřízeny touto regionální dohodou. Eh, jak se podařilo té zemi postavit se na své vlastní nohy po překonání této krizové situace. Eh, zpráva z července eh, vyvozuje takové závěry, Eh, že ta spolupráce mezi Evropskou unii a Hondurasem byla velmi důležitá, eh, že, měla, eh, že přispěla opravdu k tomu, že situace se od roku 2009 výrazně zlepšila. A proto já bych si přála, aby nám komise k tomu řekla větší podrobnosti, jak se poučila z celého tohoto procesu. A jinak bych ráda řekla ještě to, že v souvislosti s aktivitami policie, s bojem proti korupci, v souvislosti s prací státního zastupitelství, eh, s, eh, organizací Transparency International a tak dále, že to všechno se vyvíjelo velmi pozitivně a že země ve Střední Americe eh, se stává vlastně eh, vzorem, eh, co se týče vztahu s Evropskou unii. Takže to je z mé strany v tuto chvíli vše. Já děkuji za výbornou spolupráci s účetním dvorem, komisí i velvyslanectvím. Děkuji. Já děkuji. Já děkuji vám a slovo eh, má eh, generální ředitelství DEVKO a prosím vás mm, eh, o podrobnější informace. Děkuji paní předsedkyně. My samozřejmě také chceme poděkovat paní Jakobsenové z účetního dvora, paní poslankyni Ayala Sender za tu prezentaci, kterou zde dnes obědáme přednesli. Myslím, že je to velice důležité, protože Máme tady ten eh, cyklus nutných konzultací a ty vlastně touto prezentací jsou završeny. Vedli jsme diskusy i na úrovni rady a máme tady mm, závěry rady k tomuto tématu z července. Celý ten kruh konzultací poté, co byla ta zpráva zveřejněna v prvním měsíci, proběhl. Pro nás je to tedy důležité, je to pro nás nejenom informace, ale je to i informace o tom, jak spolehlivé follow-up bylo. A tím se dostávám k nejdůležitější věci pro nás, pro komisi. A to je v podstatě fakt, že nálezy a doporučení účetního dvora zapadli do toho, čemu říkáme Action Metrics. Je to v podstatě dokument obsahující všechna doporučení a konkrétní časovaná opatření. A my z toho vidíme, na co se to soustředí, kde jsou slabiny, kde se eh, to má vylepšit. Na to poukazuje účetní dvůr. K vylepšení došlo, řekl bych, eh, přirozeným způsobem v mnohem ohledu, protože třeba účetní dvůr po právu zdůraznil, že před rokem 2014 jsme nebyli zastoupeni všude, to je pravda, ale bylo to způsobeno tehdejší rozvojovou politikou let 2010 a 14 Agenda, for, Agenda pro změnu. To byly tři sektory intervence, to byla bezpečnost potravin, zaměstnanost a právní stát. Zachováváme jistou míru pružnosti v horizontálních věcech, hlavně v institucionálních. Snažíme se bojovat s korupcí, a prosazovat lidská práva. Ale teď se soustředíme na ty věci víc než v minulosti. Další příklad je fakt, že operace pro rozpočtovou podporu byly a jsou nadále v případě Hondurasu velmi důležité Důležitost jejich eh, je opakovaně zdůrazňována už od roku 2011. Byly vydány nové směrnice. Teď tady je třeba ještě větší důraz kladen na risk management, než tomu bylo v minulosti. Otázka politického dialogu, která s tím také souvisí, se zdůrazňuje rovněž víc než v minulosti. To znamená, zpráva tohoto typu operací je, řekněme, silnější nebo robustnější v tuto chvíli. A třetí příklad souvisí s takzvaným performance management. Jak víme, od počátku stávajícího rámce spolupráce, to jsou léta 2014 až 2020, se věnuje daleko víc pozornosti tomu rámci orientovanému na výsledky. Na to máme víceleté programy pro každou zemi, ale pak máme i individuální programy rozpočtové podpory, kde vidíme nejlepší možné indikátory, které pro ten program můžeme mít. Samozřejmě, eh, že je tady práce také na posilování institucí. V Hondurasu třeba my v tuto chvíli pomáháme zemi, aby vylepšila svůj systém statistiky. Celá řada věcí, která platí pro všechny partnerské země v regionu, platí i tady, pak jsou tady i velice specifická doporučení pro Honduras cíleně, e, třeba po té, co byla vydána zpráva, teď máme odborníka na rozpočtové operace, který se může věnovat makroekonomickým otázkám země, otázkám finančního managementu. Ano, tam jsme opravdu měli slabinu, že jsme toho experta ve své delegace tenkrát neměli, teď už ho máme. To je jenom drobný příklad. A samozřejmě jsou i další opatření, která jsou v běhu třeba ta zpráva týkající se posílené koordinace mezi EU a dalšími dáry, dárci, my tomu říkáme spojený proces, to také pokračuje, dosahlo se pokroku a v polovině příštího roku bychom měli mít to, čemu se říká joint response, tedy vzdílená odpovědnost. Suma sumárom jsme potěšeni faktem, že nejenom Honduras vnímá, pod, že podpora ze strany komise byla relevantní pro tuto zemi a přinesla výsledky v klíčových oblastech, ale samozřejmě je to také fakt, že tato zpráva je pro nás vlastně manažerským nástrojem. Teď můžeme reagovat na věci v Hondurasu samotném, ale i mimo něj. E, třeba otázka expertních eh, znalostí a podpory operací. To generální ředitel velice podporuje napříč v celém regionu. Velice vítáme vaše přizvání k této diskusi na téma náklady nepomoci. Ano, to je velice zajímavé nejenom pro Honduras, to je otázka týkající se napříč zemí. To je zajímavé. Paní Ayala Sender zmínila fakt, že soud spadl do období, kdy zemí zmítala politická krize. To bylo v roce 2009, ale zároveň bylo to období finanční krize. Rád bych vás tedy vyzval, abyste se podívali na dostupné grafy. Já zmíním jenom příklad ECLAC, španělsky SEPAL. Tam vidíte grafiku extrémní chudoby v zemi a opravdu uvidíte, že v této době došlo k nárůstu v době krize. Pak se to zlepšilo po roce 2015 a my bychom rádi věřili tomu, že spolupráce s EU a podpora komise k tomu zlepšení přispěly, zvlášť proto, že to bylo zmíněno v souvislosti s těmi operacemi na podporu rozpočtu. Tak a tady bych skončil, paní předsedkyně. Děkuji vám. Děkuji paní Jakobsen na Kopsen. Ještě pan Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem rád, že se mohu zúčastnit této debaty. Jsem eh, vedoucí eh, pro dialog eh, s Latinskou Amerikou a byl jsem eh, na brazilském velvyslanectví v Tegucigalpě. Eh, setkal jsem se tam velmi mm, složitých okolností s prezidentem eh, země. Země, která se osvobodila z takovéto krize, a mm, která prošla eh, procesem voleb za podpory Evropské unie. Eh, děkuji eh, Evropskému účetnímu dvoru, děkuji zpravodajce za to, že říkala, že opatření Evropské unie tato, tato akce byla relevantní, posloužila svému účelu. Je to země, kde 68% eh, obyvatelstva žije v chudobě, je tady obrovské, vládne tu obrovské násilí a je to země, eh, eh, která potřebuje finanční podporu na to, aby byla vytvořena mikroekonomická rovnováha. A proto eh, je eh, zapotřebí se i nadále zamýšlet nad tím, eh, na co se zaměřit při rozvojové spolupráci v tomto novém kontextu, jaké budou naše nové cíle. Komise představila zajímavé iniciativy. My jsme si jistí, že musíme kombinovat eh, podporu pro eh, země, které ji potřebují, eh, no, aby to bylo také v kontextu s dohodou o volném obchodě. Měli bychom postupovat koherentněji a specifičtěji, zde zaznělo. A je třeba vypracovat jasné priority. V tomto případě bych řekl, že je to zejména boj proti chudobě. A e, musíme se postarat také o to, aby rozpočtová podpora, e, aby tyto akce se pohybovaly v koherentním rámci. Musíme e, mít měřitelné konkrétní výsledky. Je to něco, co není úplně pod naším vlivem, ale země jako je Honduras, eh, pokud mohla využít tyto finanční prostředky, tak bychom my měli být schopni eh, změřit eh, výsledky, jejichž bylo dosaženo. Čili je třeba mm, moci zjistit, zjist, zjistit, nakolik ty peníze opravdu posloužily tomu účelu, pro který jsme jej je vyčlenili. Ve zprávě účetního dvora hmm, eh, je zmíněno také to, že delegace v Hondurasu eh, musí mít eh, k dispozici kvalifikovaný personál, který ji podpoří. Ehm, jde přeci v první řadě o to, abychom měli jistotu, že zamýšlených cílů bylo dosaženo. Účetní dvůr nám sice k tomu něco řekl, ale bylo by lepší e, to, jak si optimalizovat, e, přizpůsobit se těm složitým podmínkám e, v dané zemi a provést zde určité, určitá vylepšení v rámci administrativy paní předsedkyně. Já jsem rád, že jsme si vyslechli prezentaci účetního dvoru i prezentaci paní zpravodajky, vyjádření komise, protože je jasné, že my všichni máme společný cíl eh, nabídnout pomoc, ale také se postarat o to, aby ta pomoc byla cílená a dosáhla eh, zamýšlených eh, cílů, aby ta pomoc byla účinná a všichni chceme, aby tyto prostředky byly lépe zpravovány. Děkuji. Já vám děkuji a paní Jakobsen jako poslední, prosím. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Hovořilo se tady o e, působnosti nebo zaměření e, auditního období. To samozřejmě je otázka e, jak to zaměříme. My se tady zaměřujeme podle evropských prostředků, potřebujeme sledovat tyto prostředky a musíme zajistit, že eh, dosáhneme co největší eh, míry podpory, nebo že bude pokrytá co největší míra podpory. Bylo to od eh, listopadu 2015 do dubna 2016 a ten, ten projekt nebo docházelo tam ke spoždění v tom projektu, takže my jsme potom samozřejmě museli rozšířit eh, to eh, auditované zaměření a eh, komentáře komise k výsledkům a k tomu rámci, tak v těch zprávách velmi často dochází k tomu, že dospějeme k závěru, že mm, tam nejsou, nebo že tam je slabina ve výběru těch vzorků a ve využívání uh, E, cílu, když tam něco takového není v tom nastavení, v tom rámci, tak je potom velmi obtížné změřit dopad a říci něco o tom, jaké výsledky pomoc e, měla, jakých výsledků dosáhla. Bude tedy velmi zajímavé sledovat e, výsledky komise bychom potom z toho mohli stanovit dobré indikátory, podle kterých bychom mohli měřit ten dopad. Já vám děkuji. Ještě pan velvyslanec žádal o slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já vám především děkuji eh, za mm, ta slova, která zde zazněla z úst mých předřečníků. Eh, děkuji všem, kteří eh, se ujali slova. Pro nás je tato zpráva mm, ilustrací eh, výborné spolupráce a eh, mnohokrát děkujeme paní Jakobsen z Evropského účetního dvora za její zprávu. Ta zpráva byla velmi rozsáhlá. A její vypracování trvalo dlouho, došlo k ní v různých, k různým změnám. My jsme prošli státní krizí, museli jsme eh, znovu ehm, obnovit demokracii, eh, provést eh, institucionální reformu. V Hondurasu se stalo opravdu mnoho věcí a Přesto ta zpráva je velmi relevantní a velmi pozitivní. Eh, eh, vláda Hondurasu hmm, eh, by chtěla i nadále pracovat na pozitivním vývoji, na spolupráci s Evropskou unii, kterou považujeme za nejdůležitější a nejpokrokovější hmm, v Hondurasu, zejména v určitých tematických oblastech. Spolupráce s Evropou Eh, je velmi otevřená. Eh, Honduras eh, je dneska zemí, která samozřejmě čelí určitým výzvám. Máme před sebou v listopadu další mise, pozorovatelské mise. Z většiny misí jsme vyšli s pozitivním hodnocením a od roku 2016, dámy a pánové, je Honduras, zemí, kde přetrvávají výzvy, ale už to není stejný Honduras eh, jako dříve. Eh, náš boj bude pokračovat. Eh, udělali jsme, co bylo třeba, ale zatím to ještě nestačí. Ještě není, jsme nezvítězili nad korupcí, nad pašováním drog na mezinárodní organizovanou kriminalitou máme ještě co dělat i v boji proti chudobě, ale evropská pomoc eh, je stále pro nás velmi důležitá. To chci zdůraznit. My jsme otevřenou zemí, přijďte k nám, já eh, opakuji své pozvání mm, pro paní Ayala Sender, přijďte do Hondurasu. Eh, vždycky máme radost, když nás navštíví někdo z Evropské unie. Eh, přestože je to daleko, eh, je zapotřebí se podívat na to místo, aby eh, bylo jasné, před jakými výzvami stojíme. Mm, ta zpráva je mm, velmi mm, Eh, zpráva eh, eh, výboru pro rozvojovou pomoc Evropského parlamentu byla také velmi pozitivní. Říká, že pomoc mm, poskytnutá Hondurasu je velmi pozitivní. My jsme zemí, která bojuje, známe své výzvy, Eh, kriminalita se sice snížila, ale ještě ne dostatečně. Hospodářské ukazatele se vyvíjejí pozitivně. Eh, země eh, zaznamenává hospodářský růst, který ale zatím nepronikl do všech vrstev obyvatelstva. Na to potřebujeme ještě čas, aby se zlepšil život všech vrstev obyvatelstva mm, Potřebujeme i e, pomoc mezinárodního společenství, když nám chybí transparentnost, e, když e, bojujeme proti korupci. My si vážíme lidských práv, respektujeme lidská práva, ale máme pokud eh, máme před sebou výzvy, které eh, nám eh, při jejich zvládání nám mohou pomoci mezinárodní instituce nebo ostatní země, podepisujeme s nimi úmluvy, protože my jsme zemí, která prochází stálými změnami. Děkuji vám, pane velvyslanče, za skvělou propagaci vaší země. Je to krásný závěr, ale na úplný závěr má slovo ještě paní zpravodajka. Prosím. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já si myslím, že eh, je všem jasné, jak eh, těžké bylo vypracovat tuto komplexní zprávu, ale spolupráce mezi účetním dvorem, komisí, naším výborem a příslušnou zemí se opravdu osvědčila. Eh, protože eh, jsme eh, dokázali definovat i, kde jsou chyby a nedostatky nástrojů, které využíváme, které máme k dispozici. A je jasné, že jakmile budou tyto nedostatky odstraněny, mm, a ta země se ocitne na správné cestě, tak budeme moci ty nástroje i lépe využívat. Je to důležité nejen pro zemi, jako je Honduras, je to důležité a pozitivní obecně um, to, že zde došlo eh, k úspěšné spolupráci navzdory krizím. A je to určitě použitelné i pro další země. Proto eh, jsem vděčná i za tuto možnost se poučit, protože eh, to může mít pozitivní přínos i pro další země. A nejen pro třetí země, ale i pro země uvnitř Evropské unie, pokud jde například o zprávu Eh, zprávu eh, nebo správné řízení eh, pozemků a nemovitostí. Kontrola nebo ten audit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 Paní Jakobsen má slovo. Děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové. Děkuji vám za příležitost krátce vám představit naší zprávu o svěřeneckém fondu Beku. Středoafrická republika po desetiletí měla špatnou zprávu, byla stíhána problémy všeho druhu, proto je to byla jedna z nejchudších zemí podle indexu OSN v roce 2016 tomu tak dále bylo. Většina lidí ve Středoafrické republice je na tom velice špatně, víc než polovina populace potřebuje humanitární pomoc. 450 tisíc lidí je ve stavu vnitřního vyhnanství a podobný počet lidí utekl do sousedních zemí. OSN je partnerem Středoafrické republiky víc než 40 let a nadále zůstává hlavním rozvojovým partnerem země. V posledních čtyřech letech EU přispěla víc než 500 miliony eur k pomoci této zemi a v červenci 2014 byl spuštěn projekt svěřeneckého fondu Beku, tak aby země se mohla vymanit z krize a začít svou obnovu. Náš audit sledoval, zda zřízení takového fondu bylo oprávněné a jak se to zvládlo a zda fond dosáhl cílů. Audit se soustředil na situaci v roce 2000, od července 2014 do konce 2016 Studovali jsme 11 projektů a 31 financovaných smluv. Obecné vyznění zprávy, že ten svěřenecký fond Beku vznikl ve složitém kontextu. Myslíme si, že eh, je tady potenciál, aby se ten fond ještě zlepšoval. Uznali jsme ale, že ustanovení toho fondu bylo přiměřené ze zprávy vyplývá, že času bylo velice málo. Komise zatím stále ještě nedefinovala ten analytický rámec k formálnímu posouzení výhod tohoto svěřeneckého fondu ve srovnání s jinými zdroji. Dále ten fond mm, pořád se neopírá o žádnou podrobnou analýzu. Zpráva tohoto fondu eh, zatím ještě není zcela dokonalá. Fond Beku má omezený vliv na koordinace eh, dárců. Eh, je tady prostor pro zlepšení transparentnosti a rychlosti vyběrových procedur. Zatím nedošlo ke kalkulaci plných nákladů na správu a je třeba také plně rozvinout monitorovací a hodnotící mechanismy. Zatím se podařilo nashromáždit asi 146 milionů eur v tom fondu, i když něco z toho bylo darováno ještě před založením tohoto fondu. Fond zviditelnil EU, bylo provedeno mnoho projektů přímo na místě a, projekt, a, a fond jako celek je úspěšných. Vzdor velkým výzvám v oblasti bezpečnosti, tak projekty většinou dosahují svého cíle a svěřenecký fond EKU, BEKu mnoha pozitivních věcí již dosáhl. Doporučujeme, aby komise zlepšila strukturu a zprávu svěřeneckého fondu v budoucnosti a obecně zprávu svěřeneckých fondů jako takových. Dále by se měla zlepšit, měl by se zlepšit výběr pomocných prostředků a definovat rozsah aktivit svěřeneckých fond. Je, lepši, je také třeba zlepšit koordinaci mezi dárci, výběrové procedury a také je třeba optimalizovat administrativní náklady. Plánují se již další svěřenecké fondy a doufám, že komise si zkušenosti z tohoto svěřeneckého fondu Beku veme i do jiných projektů a že nedostatky, o nich jsme hovořili, se příště již nebudou v nových svěřenských fondech opakovat. Děkuji. Teď pan zpravodaj, prosím. Děkuji. Děkuji účetnímu dvoru za tuto zprávu o svěřeneckém fondu Beku. Jak již bylo vysvětleno, a to podrobně, tak Středoafrická republika je jedna ze zemí, které opravdu nejvíc potřebují rozvojovou pomoc a podporu od EU, takže myslím, že ustanovení tohoto fondu bylo více než rozumné. Stejně tak je důležité finančně podporovat Středoafrickou republiku. Tento svěřenecký fond je první svěřenecký fond EU, který spravuje komise. Je to od roku 2014 a považovalo se to také za pilotní projekt a zkušenosti z tohoto projektu budou velice důležitá důležité pro všechna další opatření. Dárci jsou Evropská unie, Francie, Německo, Nizozemsko, Itálie, Švýcarsko, poskytly celkem 146 milionů, to je slušná suma a je tedy třeba se podívat na to, jak ty peníze byly utraceny. V zásadě si myslím, že zpráva účetního dvora je dost podrobná, zdůrazňuje většinu problémů a ten Audit také hovoří o prvních zkušenostech Evropské komise s využitím vlastního svěřeneckého fondu. Posuzovalo se odůvodněnost zřízení, jeho správa a dosahování cílů. Dospěli jsme k závěru, že i když neexistovala formálně strukturovaná analýza toho, jak vybrat nástroje financování, ani komplexní analýza těchto potřeb, bylo rozhodnutí zřídit svěřenecký fond Beku, jeho koncepce zadaných okolností náležité, to znamená, neudělali jsme žádnou velkou chybu, ale e, Spíše to hrou dílem náhody než skvělého plánování. Potřebujeme tedy systematičtější přístup k tomu, jak zajistit, nemůžeme si nikdy být naprosto jistí, ale jak e, zajistit e, Eh, řádný přístup, aby tam byl dostatek záruk a pojistek, eh, tak aby ten navrhovaný fond mohl dobře fungovat. Také souhlasím eh, se zprávou v tom bodě, že je třeba rozvinout mechanismy, které budou pak využity v případě potenciálních dalších svěřeneckých fondů. To bych chtěl zdůraznit. Rád bych ještě doplnil dvě věci. Myslím, že tady se svěřeneckým fondem Beku možná zažíváme problémy nebo obtíže, které eh, běžně zažíváme s Evropským rozvojovým fondem. Tedy si myslím, že hlavně první poznatek eh, fondu účetního dvora, tedy lepší koordinace mezi dárci, to je věc, která se stále, stále vrací. Pro mě to je už svého druhu systémový problém, který je třeba řešit a zlepšit. A poslední poznámka, krom těch zkušeností z podobných projektů, je třeba mít procedury, které budou rychlejší, transparentnější a budeme mít lepší hodnotící mechanismy. To musíme ještě propracovat, protože komise hodlá zlepšit koncepci svěřeneckých fondů jako takových. Proto je třeba urychlit aktivity a pokusit se o rychlejší zlepšení ve mnoha oblastech. Děkuji. Eh, děkuji. Paní De Mauro za eh, komisi, prosím. Děkuji paní předsedkyně, děkuji zpravodaji a děkuji paní Jakobsen za prezentaci. A rychle bych zareagovala. Jednak eh, to byl první svěřenecký fond, který byl zřízen a byl to první audit, takže jsme se opravdu učili byl to v podstatě velký pilotní eh, projekt eh, pro Středoafrickou eh, republiku. To bylo opravdu kritické a je to opravdu i první audit a bylo to velmi zajímavé procházet společně se zaměstnanci Evropského účetního dvora tyto věci, sledovat, co je možné hodnotit ve svěřeneckém fondu. A pokud jde o tu volbu, tak Ehm, tady zatím na to pracujeme. Už jsme začali provádět doporučení a pokud jde o strukturované hodnocení, tak tady si myslím, že musíme mít na zřeteli, eh, že rozhodnutí vytvořit eh, svěřenecký fond je rozhodnutím Evropské unie, takže se to týká Evropské komise a, a nebo potom také jednoho nebo dvě, dvou členských států, nebo tedy členských států. A mm, teď eh, pokud jde o náklady eh, nečinnosti, tak eh, ty náklady v roce 2014 byly obrovské, takže eh, to rozhodnutí je poměrně nové a ehm, my opravdu potřebujeme velmi strukturované hodnocení, podívat se na ty kritéria a v tuto chvíli mm, jsme spíše konfrontováni s teorií, ale v praxi musíme jednat velmi rychle. To je země v krizi, tam musíte velmi rychle zhodnotit situaci a to hodnocení. Eh, my jsme, my jsme tady měli určité eh, důkazy nebo fakta, měli jsme tam workshopy, kde jsme se snažili zjistit, jaké jsou potřeby. No a eh, máme tady zprávu o 30 nebo možná si myslíte, že tam je nějaká zpráva, která bude mít 30 stran, ale ne. Ale my opravdu musíme tady se podívat na ten záměr finančního nařízení a pak se musíme podívat na to, co je opravdu možné a pak musíte ten rozdíl eh, překlenou. Tady jsme opravdu v nalehavé situaci, musíme rychle jednat a potřebujeme eh, udělat takové hodnocení, to je samozřejmě důležité, ale nesmíme zapomínat na to, že to musí být eh, urychlené a zjednodušené celé otázce koordinace dárců, tak eh, ano, v skutku eh, toto je společná aktivita členských států, takže koordinace toho, co dělají členské státy, eh, to může zajít pouze do takové míry, do jaké členské státy budou tady se do toho zapojovat nebo mm, mm, se to přijmou. A byly tady také volby a mm, ta fáze předtím a teď tady máme novou vládu eh, a teď se vytváří koordinační struktura a v ideální eh, podobě by nás měla koordinovat vláda, ale na úrovni eh, z toho svěřeneckého fondu se koordinujeme okolo těch projektů, hm, ale Potřebujeme systematicky také mm, tedy spolupracovat s členskými státy. Tady jde o to zajištění toho, že všichni budeme používat stejné kanály, potom výběrové postupy. Ano, e, tady můžeme uplatňovat pouze ty postupy, které jsou k dispozici. My nemůžeme udělat jiné postupy v svěřeneckém fondu, než máme u jiných nástrojích. A to je samozřejmě tak rychle, jak jen to může být pokud jde o ten výběr, výběrové řízení a my vycházíme eh, z těch našich nástrojů. My bychom samozřejmě byli být, chtěli být ještě rychlejší, ale tady jde také o transparentnost a pružnost a o to, aby se to vzájemně vyváželo. Potom eh, monitorování a evaluace. Tady bych možná řekla, že na projektové úrovni tam máme samozřejmě vždy určitý rámec, indikátory, které eh, poukazují na Eh, výkon, který očekáváme eh, na té projektové úrovni, ale je pravda, že to budeme muset expandovat na úroveň eh, toho svěřeneckého fondu a podíváme se na nástroje DEFKA, které by tady měly být použity. My to sledujeme a mohu říci, že již některé věci implementujeme, ten svěřenecký fond nebo jiné svěřenecké fondy už existují a my samozřejmě chceme, aby z této zprávy měli prospěch i právě jiné strany. Takže zkrátka je to v procesu. Děkuji. Paní Jakobson. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že iniciativy komise, pokud jde o to, jak zareagovat s doporučeními, které jsme předložili eh, při ošetřování těch budoucích svěřeneckých fondů. Eh, to by bylo samozřejmě dobré, bylo by to užitečné pro ty eh, svěřenecké fondy, ale i pro návaznost na tuto zprávu, kde my se k tomu za několik let ještě vrátíme. Pan zpravodaj, jenom velmi rychle, já plně chápu, že samozřejmě tam byla krizová eh, situace ve střední Africe, bylo potřeba rychle zareagovat a že jsme neměli čas na to, abychom eh, tady měli nějaké hodnocení o tloušťce sta stran a eh, ale potom je tam samozřejmě chyba, že dojde k chybám my to musíme eh, akceptovat, toto riziko. Já bych chtěl pouze říci, že toto je poprvé, kdy Evropská unie mm, provádí nějaký eh, takovýto režim financování a, a my se musíme poučit z našich. Ehm, a, eh, musíme se poučit z našich kroků a proto to musíme dobře zanalizovat. A no, samozřejmě je dobré, když Evropská unie ve případě takové krize rychle jedná, ale musí to být přesto co nejkvalitnější a proto si myslím, že ty zkušenosti eh, z fondu BECO jsou velmi přínosné, eh, velmi informativní. Myslím si, eh, že se v podstatě shodneme. My všichni, všichni bychom si přáli, aby docházelo k efektivním a kvalitním akcím v budoucnosti a na tom také pracujeme. Ja, Thank you very much. We are at the end of our... Děkuji. Děkuji. Dostali jsme se na konec pořadu jednání dnes dopoledne. Budeme pokračovat v půl třetí o misi do Finska. Já jsem si to nevymyslela, ale všechny výbory mají začínat dříve. Dnes tedy máme odpoledne k dispozici čtyři hodiny, to je velice laskavé, milé. Těším se na vás v půl třetí. Děkuji.